even much more. So, let us start our meeting. Takže můžeme začít. Včera, včera odpoledne, proběhl workshop o digitální agendě. Trval to tři a půl hodiny a e, bylo to tady určeno hlavně našemu výboru, ale také otevřeno pro výbory jiné. Velmi zajímavé tři a půl hodiny a večer potom dvě a půl hodiny Evropské energetické fórum. No a teď eh, máme čtyřdílné zasedání výboru, celkem 14 hodin přes dva dny rozloženo. A nyní naše pořád jednání, eh, ten jste dostali eh, ve svých složkách a pokud k tomu nemáte nic, můžeme to nechat tak, jak to je a eh, any other business, tedy ty ostatní a různé, proběhnou zítra večer. Nyní druhý bod sdělení předsedy. Velmi důležitý bod. Eh, na čtvrtek budeme mít ještě bod 14a, který přidáme na pořád jednání 14a a bude to úprava směrnice o kvalitě paliv a, o, a směrnice o obnovitelných eh, palivech a eh, nepřímá změna určení využití pozemku. Eh, proč tam zařazujeme tento mimořádný bod? Je to proto, že my jako ITRE komity nemáme vliv na druhé čtení. E, příslušným výborem je totiž výbor NV. Nicméně máme svého zpravodaje a budeme spolupracovat s NV v prvním čtení. To znamená, e, že bychom chtěli aspoň trošku uplatnit e, náš vliv Eh, poněvadž eh, přejeme si tam zapracovat určité postuláty eh, ve smyslu výboru ITRE. Pan Verger Langen, který nahradil pana Vidala Kvadrase, jakožto zpravodaj, vás o tom bude informovat. Tedy o tom, v jaké fázi se nachází jednání před druhým čtením. To proto, že my jako ITRE bychom jistě chtěli eh, ovlivňovat eh, v rámci jednacího řádu také druhé čtení. To samozřejmě možné je. My můžeme podávat pozměňovací eh, návrhy, de facto musíme. Čili tolik náš zvláštní bod 14a na programu zítra. A nyní jsme u bodu číslo 3 Eh, schválení zápisu ze schůze konané 17. listopadu 2014. Eh, pokud nebudou připomínky eh, právě teď, tak považujeme tento zápis za schválený. Děkuji vám. A už jsme budu číslo čtyři. Předsednictví Rady EU návštěva pana Andrise Matise, který je lotyšským ministrem dopravy, což pro nás znamená telekomunikace a ICT. Pane ministře, já vás vítám tady v Evropském parlamentu. A dovolte, abych vám řekl, že pan Matis nám představí priority lotyšského předsednictví eh, v oblasti telekomunikací a ICT. Máme na to hodinu a 15 minut na tuto debatu. A eh, bude to probíhat eh, zcela typickým způsobem, Eh, nicméně je to mimořádná dohoda pro lotyšské předsednictví, neboť je to poprvé v historii, kdy eh, vůbec se odehrává lotyšské předsednictví a my vám k tomu eh, blahopřejeme, pane ministře. Takže začněme dialog mezi předsednictvím Rady a příslušným výborem Evropského parlamentu. Takže nyní vám, eh, pane ministře Matysi, dávám eh, slovo a těšíme se na představení priorit lotyšského předsednictví v oblasti telekomunikací a ICT. Jestli tedy 10 eh, minut vám postačí na začátku, prosím. Ano, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Pane eh, předsedo Bosku, eh, dámy a pánové poslanci, eh, za prvé vám chci poděkovat za příležitost promluvit k vám dnes dopoledne. My jsme nyní převzali otěže předsednictví Evropské rady po ustavení nového Evropského parlamentu a komise digitální agenda eh, bude sehrávat zásadní roli na našem politickém programu. Předsednictví se domnívá, že Evropa eh, musí jednat tak, aby bylo dosaženého, dosaženo hospodářského růstu, eh, lepší zaměstnanosti. K tomu potřebujeme využívat digitální možnosti. Podle odhadu komise, pokud se nám toto podaří během eh, příští čtyř let a mohou telekomunikace ICT vytvořit stovky tisíc nových pracovních míst a výrazně přispět eh, k hospodářskému růstu a také k proměně společnosti ve společnosti ze společnost znalostní. Jsou to odvětví, eh, která se vyvíjejí velice Eh, rychle a mohou přispět k integrovanému a koheznímu růstu v EU. Prioritou předsednictví je eh, dokončit společný digitální trh a také digitalizovat eh, veřejnou sféru. Evropská rada v prosinci 2014 ve svých závěrech ze summitu vyzvala členské země, aby digitální společný trh dobudovali co nejrychleji. Evropská komise byla eh, vyzvána již před eh, Evropskou radou v červnu 2015, aby eh, na, tedy před tímto summitem předložila sdělení k digitální agendě. Také eh, na různých radách se jednalo o digitální strategii. 17. Eh, a 18. června v Rize eh, se uskuteční také schromáždění k digitální agendě, kde bude moci proběhnout výměna názorů mezi členskými zeměmi a členskými tedy eh, nevládními organizacemi a ekonomickou sférou. Poté, několik dní poté se o eh, této strategii bude diskutovat eh, na samitu rady. A my chceme právě k tomuto shromáždit co nejvíce pod témata informací. Data stojí uprostřed v jádru eh, digitální společnosti. A my si přejeme, aby zde převládala otevřená datová politika, otevřená infrastruktura, aby se zaváděly inovace, které pomohou občanům. Budeme podporovat další inovace, tak, abychom eh, podporovali také otevřený propojený a datově orientovaný výzkum. Eh, my bychom si také přáli eh, dosáhnout pokroku v legislativní oblasti stýkající se eh, digitální tematiky, poněvadž to může ovlivnit fungování společnosti a ekonomiky. Proto budeme také pracovat na směrnice, směrnici o digitální bezpečnosti, to je směrnice NIS. Půjde o zlepšení naší bezpečnosti jak národní, tak celoevropské, včetně podpory mezinárodní spolupráce. Chtěli bychom tento návrh dotáhnout do konce, eh, poněvadž se eh, odehrála určitá určité případy selhání bezpečnostních opatření a také víme o rizicích digitálních útoků. Chtěli bychom dosáhnout eh, shody s radou a s parlamentem. Návrh směrnice NIS je prvním návrhem v oblasti bezpečnosti IT a my předpokládáme, že správný přístup je přístup postupný eh, eh, tím, že budeme využívat schopnosti eh, občanů, veřejné sféry, eh, privátního sektoru. Chtěli bychom tady posílit eh, společný trh, dále rozšiřovat i související odvětví hospodářství a z tohoto důvodu chceme pracovat také na nařízení o vnitřním trhu elektronických komunikací, tak abychom uskutečnili ten eh, propojený kontinent, eh, eh, ten návrh TSM. A já, já chci poděkovat parlamentu, který se který zaujal své stanovisko již v dubnu minulého roku. Diskuse o tomto návrhu byly velmi živé a komplikované členské země eh, se poněkud obávaly praktických eh, eh, aspektů TSM. Pokud například zcela, zcela odstraníme platby za mobilní roaming, mohly by vzrůst ceny mobilní komunikace v jiných oblastech. A to by samozřejmě eh, znamenalo, že ti, kteří nevyužívají roamingu, eh, tak by dopláceli a jaksi by subvencovali eh, luxus těch, kteří cestují. Navzdory toho, že jde o mm, obtížnou věc, chceme zahájit dialog a dosáhnout eh, výsledku. Eh, pokud eh, se nám to podaří, pak by ten návrh TSM mohl být uzavřen již za našeho předsednictví. No a aby se nám to povedlo, zahájili jsme práce na novém změní dokumentu, který se týká síťové neutrality a snižování roamingových nákladů. U síťové neutrality chceme podporovat váš přístup, eh, což znamená podporovat eh, svobodný internet eh, s harmonizovaným přístupem v celé EU. Co se týče roamingu, navrhujeme nový přístup Roam Like at Home Plus. To znamená Eh, de facto eh, platit ceny jako doma plus malý příplatek. A, a to by bylo například maximálně 5 eurocentů za, eh, megab, za megabyte nebo 2 eurocenty za sms -ku. V praxi se tyto poplatky sníží, poněvadž je zde konkurence. Eh, také eh, bychom chtěli zavést eh, určitou míru, určitou míru roamingu zdarma pro případ nebezpečných a naléhavých událostí. Přejeme si, aby také provozovatelé síti netratili na poskytování roamingových služeb. A po třech a půl letech po přijetí tohoto návrhu eh, bude tento eh, příplatek dále snížen a eh, dostaneme se tedy k nulovému rozdílu mezi telefonální komunikaci ve vlastní síti a na roamingu. Domníváme se, že v oblasti síťové neutrality a roamingu jde o nejlepší kompromis. Také doufáme, že Parlament nás v tom podpoří a těšíme se na, respektive doufáme, v dobrou spolupráci v rámci trialogu. Pokud se nepodaří dosáhnout shody, pak eh, by další možnost byla až eh, v rámci přeskumu platného nařízení o roamingu, což by znamenalo odložení problému o dva roky. Lotyšsko chce také pracovat na směrnici o přístupu k síti, tady k webu, což znamená zajistit eh, uživatelům lepší přístup eh, k internetových internetovým stránkám, a to i ve veřejném sektoru, eh, usnadnění přístupu pro znevýhodněné občany a invalidní občany. Dále máme eh, v plánu eh, sledovat situaci v s úřadem, tedy okolo úřadu Jana, který tedy eh, přiděluje IP adresy a také eh, ICANN, eh, který, který přiděluje IP, IP adresy na internetu. Tady očekáváme, že se změny, prostě budou tam změny v souvislosti se změnou legislativy a uvidíme, jak to bude dále. Dále eh, si přejeme, aby, eh, eh, abychom měli nezávislý navigační systém, satelitní systém, který bude pomáhat řídit dopravu a dopravní sítě. Hovoříme o Eknusu. Uvidíme, co eh, se zde bude odehrávat. De facto eh, tady eh, harmonogram umístěvání satelitu do vesmíru souvisí se starším programem Galileo. Dále bych chtěl poděkovat parlamentu za dosavadní konstruktivní spolupráci. Máme před sebou velice zajímavé pololetí a výsledky budou závislé na ochotě uzavírat kompromisy. Eh, myslím, že náš kompromisní návrh eh, určitě se nebude líbit všem, ale určitě je lepší oproti stávajícímu stavu. Nechceme si nechat ujít tuto příležitost a těšíme se na produktivní a konstruktivní spolupráci s parlamentem. Děkuji za vaš úvodní řeč, za všechny informace, které se týkají s telekomunikacemi a s ICT pro příštích půl roku lotyšského předsednictví. Dámy a pánové, teď budeme mít diskusy, jako obvykle. Nejdříve dostanou slovo koordinátoři, po koordinátorech dostane slovo pan ministr Matis. Pro první kolo odpovědi a poznámek a potom všichni ostatní členové našeho výboru budou moci položit otázky anebo představit své úvahy. A tím pan ministr potom ukončí své vystoupení takovým závěrečným projevem. A jako první má slovo pan Kristianis Karins, EPP. Děkuji bardzo. Děkuji. Latviešu valodā. So you can put your headphones. Já budu pokračovat eh, lotyšsky. Pane ministře, děkuji za tuto prezentaci. Myslím si, že každý v této místnosti věnuje pozornost vašim komentářům ohledně toho, že doufáte, že v průběhu vašeho předsednictví dokončíte práci rady pokud jde o nařízení TSM a jednotném telekomunikačním trhu. Říkáte také, že na straně parlamentu jsme také pracovali na naší pozici, máme připravenou už několik měsíců a teď jsme jenom čekali na radu, abychom mohli tuto legislativu prosadit. Možná byste nám mohli říci ve více detailech, a co si myslíte že bude přesně obsaženo v tom vašem návrhu a jaké jsou hlavní překážky na radě. Co přesně jste udělali nebo uděláte, co neudělali ta předcházející předsednictví. Děkuji. The next speaker is, uh... Další řečník je paní Krell. Ganz herzlichen Dank. Äh, für unsere Fraktion ist natürlich äh, die digitale Agenda. Děkuji vám. Pro naši frakci je digitální agenda jednou z nejdůležitějších otázek týkajících se budoucnosti. Na jedné straně je to zajímavé z hlediska průmyslu, ale také eh, je to zajímavé eh, z hlediska eh, společenské politiky. Čili otázka síťové neutrality je pro nás velice důležitá. Vy e, jste e, řekli, že máte návrhy a že byste rádi, aby vás parlament podporil. podpořil. E, nicméně mě by zajímalo především, co si představujete pod pojmem síťová neutralita, poněvadž tady ty představy jsou velmi různé. Také si nejsem jistá, jestli pro nás stačí ten kompromis v oblasti snižování roamingových poplatků. Já se vzpomínám, že De facto komisaři už oznámili, že od poloviny letošního roku by měly být roamingové poplatky úplně nulové. A mě by tedy zajímalo, jaká je, jak je manevrací prostor v radě. Děkuji, to bylo vystoupení jménem SD a teď za EKR pan Tošenovský. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Chtěl bych poděkovat panu ministrovi, že hned na začátku je Eh, tady v, eh, v našem výboru, protože lotyšské hm, předsednictví si dalo eh, jako jednu z priorit také záležitosti, které se týkají tohoto, tohoto výboru a ta digitální agenda, kterou se tento výbor za, zabývá již několik, doufám si říct několik let. Digitální agendu vnímáme všichni jako velmi významnou, jako atribut dalšího ekonomického rozvoje Evropy a s tím se také potýkáme u mnohých eh, materiálů, které se toho dotýkají. Eh, jsem rád, že jste zmiňoval nutnost eh, zvýšení přístupu k internetu. S tím souvisí velmi, jak zvládat rozšiřování internetu a hlavně vysokorychlostního internetu, protože rozdíly jednak v pokrytí daného území, ale i rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a zeměmi jsou velmi, eh, velmi vysoké ty rozdíly, jak eh, jednotlivé státy k vysokorychlostnímu internetu eh, přistupují. Mě by zajímalo, tak jak jste to zmiňoval, jak, jak tomu chcete na pomoci, protože to souvisí samozřejmě i s využitím dat, které se neustále zvyšují, exponenciálně rostou a s přenosy. Eh, my jsme zažili eh, určitý problém, protože na podporu eh, a, a určitou míru vstupu z pozice komise nebo Evropského parlamentu i byl vyčleněn program CEF, který na druhé straně ale zaznamenal právě v oblasti telekomu velké snížení finančních prostředků a dá se očekávat, že to snížení ještě Eh, v rámci dalších agence může, může ještě objevit. Jakou máte představu pomoci tomu, aby skutečně vysokorychlostní internet eh, zaznamenal ten velký rozvoj po celé Evropě? Děkuji. Thank you very much. Uh, Frederik Frederick Federley, ALDE. Děkuji, pan kolega Federle, ALDE. Thank you. Uh, I just like to uh, touch upon... Děkuji. Já bych se jen rád dotknul otázky, která možná není úplně ve vašem portfoliu, ale je to takové horizontální téma. Když hovoříme o splňování všech slibů o digitální agentě, především otázka na řízení ochrany osobních údajů. To je v celé řadě otázek klíčové. Musíme najít řešení tohoto velkého tématu abychom mohli využít všechny ostatní příležitosti, které souvisí s digitální agendou jako takovou. Takže by mě velmi zajímal váš postoj. Zda rada bude nějakým způsobem jednat, pokud je o nařízení o ochranu osobních údajů, protože to blokuje celou řadu velmi důležitých opatření a iniciativ. Děkuji. Thank you much. Yeah. Děkuji. Paní Kapl. Danke, guten Morgen, Herr Minister. Eh, tak. Děkuji vám, pane ministře. Eh, děkuji vám za vysvětlení a návrhy, eh, které chcete předložit k mm, směrnicím NIS a TSM. To určitě eh, bude materiál pro diskusy a samozřejmě další práce na směrnici o přístupu k síti, to je také velice důležité. Já bych vám chtěla položit otázku, která je v rámci vašeho rezortu a sice eh, schválení čtvrtého železničního balíčku. To také spadá do období vašeho předsednictví. Eh, to rovněž není nesporné. Máme zde velké rozdíly mezi tím, jak tomu přistupují jednotlivé členské země a jaké tady máme technické aplikace. Moje otázka je, jaké kompromisní návrhy budete předkládat v radě a Eh, zda eh, může docházet k překrývání, případně k synergiím eh, s tou digitální agendou, kterou jste tady představil. Pak také my víme, že Lotyšsko se velmi angažuje v budování vysokorychlostních spojení, třeba také směrem do Polska, směrem do Moskvy. Eh, čili mě by zajímalo, jak chcete postupovat zde, co máte vlastně v plánu. Děkuji, Barbaro, za vaši otázku. Je tady někdo za zelené? Nebo GUE? Nebo EFDD? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem slyšel, že tady hovoříte o roamingových poplacích a tarifech. A já se kladu otázku, jak bude vypadat tato otázka tarifu, jak to chcete sladit v jednotlivých členských zemích, kde jsou odlišné infrastruktury a také odlišný stupeň implementace. A druhá otázka se pořád týká roamingových poplatků. Stanovit tento limit to usnadní život nejen těm velkým podnikům, těm bývalým monopolům, protože ty si myslím budou jediné, kdo budou schopni mít nějakou jednací sílu, protože budou mít eh, dostatečný počet klientů a budou jediné, kdo bude schopen jednat s ostatními podniky, aby snížili tyto poplatky. Děkuji. Myslím, že to je vše za politické frakce. Takže pokud mohu, pane ministře, vaše komentáře. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za otázky. A já se pokusím eh, je zodpovídat ve skupinách. A První skupina otázek se týkala nařízení TSM, eh, tedy co jsme již udělali a co chystáme. Mohu říci asi tolik, že během prvních pár týdnů předsednictví jsme se zaměřovali na eh, to, jak postupovat v tom to nařízení dál. A to včetně problematiky neutrality sítě, své návrhy jsme dali k dispozici členským státům a také probíhaly a probíhají neformální rozhovory s komisařem Ettingerem a představiteli vlád, abychom věděli, jak budeme postupovat dál. Také probíhají diskuse o politické dohodě na podmínkách a členské státy budou samozřejmě informovány o dalším vývoji. nelze zatím dosáhnout dohody, pokud jde o roamingové poplatky. E, zatím předpokládáme snížení těchto poplatků a v příštím roce by mělo dojít k celkovému snížení poplatků za hovory a datový roaming to znamená, že by pro občany Evropy mělo být mnohem levnější, pokud budou telefonovat ze zahraničí. Ale principy síťové neutrality budou také znamenat definování některých internetových služeb a zajištění, aby nedošlo k diskriminaci v jejich poskytování klientům. s tím, že navrhujeme, aby eh, poskytovatelé napísali služby bez omezení. A text, který se týká síťové neutrality, byl předložen včera členským státům a během příštího týdne bude projednán v pracovních skupinách, kde budeme diskutovat o možném kompromisním řešení. Předpokládá se, že bychom měli být schopni nalézt kompromis mezi členskými státy do března a v tom případě pak bychom měli být schopni eh, předložit včas radě, abychom získali obecný souhlas ještě během března, souhlas rady tedy, a pak předložit celou problematiku parlamentu. Samozřejmě mm, odstranění poplatků za roaming se nepodaří okamžitě. Budeme se ubírat těmito postupnými kroky postupného snižování, eh, dokud nevyřešíme eh, velkoobchodní uspořádání účtování za roaming. Tolik tedy k programu našeho předsednictví, kde se mohou samozřejmě členské státy scházet a diskutovat. A pak pokud jde o eh, přístup k internetu, vůbec zmínka vysokorychlostního internetu, je na místě v některých členských státech se samozřejmě možnosti vysokorychlostního připojení výrazně liší od států jiných. Zcela jistě je důležité zvýšit eh, objemy vysokorychlostní infrastruktury, aby se více občanů mohlo takto na internet připojovat. Eh, komise pracuje na Junkerově investičním plánu, eh, to se bude také realizovat během našeho předsednictví, kde jsou zmíněny investice do infrastrukturních sítí mimo jiné a díky tomu budeme moci nabídnout rovné příležitosti v přístupu k internetu po celé Evropské unii. Finanční nástroje by se měly začít využívat od prvního pololetí letošního roku, tedy během našeho předsednictví. A pokud se týká ochrany proti kyberzločinnosti, Ehm, samozřejmě pracujeme na jednotném digitálním trhu, samozřejmě ochrana údajů je téma, na které nesmíme zapomínat. A komise navrhuje, že předloží strategické návrhy pro jednotný digitální trh ještě během tohoto pololetí. A to je důležité jak pro komisi, tak pro předsednictví, tedy Eh, ochrana údajů je téma, kterému budeme věnovat pozornost. A pak otázka týkající se úlohy jednotlivých ministerstev eh, působnost v oblasti železnic a podobně. Včera na výboru pro dopravu se podrobně diskutovalo o čtvrtém železničním balíčku a o plánech našeho předsednictví v oblasti technických a politických pilířů. Co se týká technických pilířů, pokračujeme v diskusích v trialogu spolu s parlamentem a na konci měsíce trialog zahájíme a máme také nový návrh který jsme také předložili členským státům a na konci tohoto měsíce předpokládáme, že budeme mít připraven nový návrh, který bude možná volněji formulován než předchozí verze a budeme se maximálně snažit nalézt kompromis právě v tomto politickém pilíři. Eh, pokud jde o využití železnic, je důležité v této oblasti eh, podporovat jednotný evropský železniční prostor. A nyní konkrétně eh, k baltským železničním propojením mohu říci, že eh, Rail Baltica, Stalinu, do Rigi, do Kaunasu, do Polska a pak do západní Evropy. To je projekt, na němž pracujeme a eh, který tedy by měl být připraven do konce února a budeme tam mít také společný návrh pro financování se systému propojení Evropy CEF ale budeme se zaměřovat také na geopolitický význam, abychom zajistili eh, propojení baltského regionu se zbytkem Evropy. Zatím je tam omezení. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše připomínky a poznámky, odpovědi. A nyní se dostáváme k dalším řečníkům. Pan Telička má slovo, prosím. Uh, President, thank you. Uh... Pane předsedo, děkuji vám za slovo. Pane ministře, děkuji vám za vystoupení. Já jsem byl ve výboru stran včera a sleduji také eh, vaš pořad jednání v rámci eh, výboru pro průmysl, výzkum a energetiku eh, a vidím, že máte nabitý program, to vám nezávidím. V každém případě vám chci popřát hodně štěstí v naplňování tohoto programu. Mám otázku, která částečně už tady eh, byla zmíněna jedním z mých kolegů a to se týká problematiky síťové neutrality, protože E, zcela jasné je vaše směřování v této problematice, ale další téma je roaming. Kdykoliv jsem diskutoval s lotyšskými ministry, e, tak e, jsem oceňoval jejich otevřenost a to, že jednají skutečně na rovinu. A vím, že se vracíme v radě k roamingu. Jsou tam témata, která zcela jistě nejsou nová, o nich se diskutovalo, přemýšlelo komise, o nich uvažuje a také se objevují v hodnocení dopadu. A kdykoliv hovořím s telekomunikačními společnostmi, tak odpověď, kterou nám dají, pokud nám řeknou, pokud bychom to zdrže, mohli jakkoliv zdržet, budeme za to rádi. Proč nevyužít možnost celý proces zdržet? Já bych proto na vás rád apeloval, aby cokoliv budete dělat v oblasti digitálního trhu, musíme si uvědomit, že důvěryhodnost do značné míry může být podkopána nějakým polovičatým řešením roamingu. To si musíme uvědomit, protože jsou vysoká očekávání, která Evropská unie skutečně vyvolala a já si e, myslím, že argumentace proč jenom půl cesty je nedostatečná. Nedovedu si představit, že situace za tři pět let by byla jiná. Naopak by to bylo pouhé zdržování obstrukce a politická cena za ně by byla prostě příliš vysoká já si myslím, že bychom neměli zaměřovat pozornost na výbor ITRE, ale měli bychom se zaměřit také na oddělení pro hodnocení dopadu, abychom vytvořili vlastní hodnocení dopadu, jaké implikace bude mít takové rozhodnutí pro jednotlivé členské státy, e, protože argumentace, která se zde nabízí, podle mého názoru není odůvodněná a já bych tedy byl velice rád, kdybyste právě tuto problematiku bral velmi vážně. Neměli bychom e, zde e, nějak vyjednávat na úkor občanů, proč by to pak bylo příliš nákladné. Já myslím, že očekávání parlamentu je prostě zrušit roamingové poplatky, nejenom je snížit. Děkuji vám, pane kolego. Paní Del Castillo. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vítejte. Já děkuji za to, že jste se s námi podělil o vaše cíle. Myslíme, že jsme ve stejné linii, naše cíle jsou stejné, takže jde jen o to zjistit, jakým způsobem bychom mohli nejlépe spolupracovat. Já se zmíním o těch balíčcích, které se v současné době projednávají. Jeden zde nebyl zmiňován příliš často, a to je bezpečnost eh, informačních sítí. Už začaly probíhat třístraná jednání, ale zatím ještě nebyla dokončena. Já doufám, že tak to bude pokračovat a že dospějeme k dohodě. A potom je zde TSM, telekomunikační jednotný trh. Ten byl navržen v červenci roku 2013 ze strany komise. Parlament ho schválil na plenárním zasedání 3. 4. roku 2014. A teď je leden 2015. Komise splnila svůj závazek, parlament také splnil svůj závazek v rekordním čase tím, že předložil a schválil návrh, který podle mě v celé řadě aspektů doplnil celou řadu otázek, které nastolila komise a teď je to tedy na straně rady. Rada by měla usilovat o společné stanovisko. S italským předsednictvím to nebylo možné. Já jsem přesvědčena, že se to podaří teď za lotyšského předsednictví a je nutné, abychom jednali opravdu rychle. Vy jste říkal, že do března nebudete mít eh, společnou pozici s radou. Je těžké pochopit, proč tomu tak je, protože už to trvá opravdu velmi, velmi dlouho. Procesy spolurozhodování jsou zde proto, aby instituce, jak velmi dobře víte, nemusím vám to vysvětlovat, vy to znáte lépe než já, spolupracovali. Komise navrhuje, parlament může změnit to, co komise navrhla, a teď ten výsledek bude dohoda, spolupráce mezi parlamentem a radou. Stanoviska jsou odlišná a já se zmíním také o roamingu. Jak zde právě zaznělo, je to problém politické vůle. Já velmi dobře vím, že národní trhy jsou odlišné. Já velmi dobře vím, že situace na většinovém trhu, dokonce i ty toky, ty pohyby lidí jsou odlišné podle toho, zda se jedná o turistické země, turistické destinace nebo ne. Ale už více než sedm let se snažíme regulovat eh, trh eh, s roamingem a přesto zde musí být politické rozhodnutí, protože to je nutné jako impuls, vy to velmi dobře víte. A já si myslím, že my jako politická instituce, rada a parlament musíme reagovat na zájmy našich občanů. A nic lepšího než roaming, nebo je to opravdu jedno z nejlepších opatření, roaming, abychom posílili ducha sounáležitosti, příslušnosti ke společnému evropskému projektu, protože je to přidaná hodnota, je to něco hmatatelného, co se nabízí občanům a malým a středním podnikům a startupům, které se snaží dostat na trh s půl miliardou spotřebitelů a mají kvůli tomu zvýšené náklady. Takže je to jasně v zájmu politických zástupců a politických vládců, abychom dosáhli dohody co nejdříve. Já myslím, že se nám to podaří, ale podle mě klíčové je co nejdříve zahájit rozhovory, trialog s parlamentem. To bych vás já opravdu velmi prosila, protože jsem se jistá, že lotyšské předsednictví tomto tak rozhodném aspektu bude triumfovat. Děkuji. Děkuji. Jsou to vřelejší a vřelejší projevy, většina z nich o roamingu. Téměř se modlíte k ministrovi, aby to udělal. Děkuji, bylo to skvělé. Děkuji také panu Teličkovi. A dalším řečníkem je pan Zoriňu. Dobrý den, Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem přivítat pana ministra a chtěl jsem také popřát hodně úspěchu lotyšskému předsednictví. A chtěl bych hlavně přivítat ten váš závazek a návrh ohledně digitální agendy. Je velmi důležité, aby Evropský parlament ve spolupráci s předsednictvím Evropské unie lépe definoval tyto dva velmi důležité koncepty digitální agendu a energetickou změnu. Toto jsou totiž dvě hnací síly evropského hospodářství. A pokud fungovat nebudou, tak velmi těžko dojde k hospodářskému oživení. To znamená, že musíme přejít od slov k velmi jasné definici. Musíme říct si, co to znamená ta energetická změna, ten přechod k novým formám energie a co chceme udělat také s digitální agendou. Digitální agenda to znamená celou řadu věcí. Je zde řada možných přístupů. Nejedná se pouze o digitalizaci a přístup. To je velmi důležité. Digitalizace a přístup, ano, to je základ, to bez pochyby, ale my v Evropě musíme být také vůči silou nové technologické vlny, která bude založena na digitální agendě. Takže nestačí říci, že se musíme vyrovnat Spojeným státům. Ne, my musíme být průkopníky právě nové vlny technologických inovací. A to znamená, že musíme velmi jednoznačně vsadit na výzkum a vývoj, Znamená to také větší selektivitu u strategických projektů, které budou financovány z Junckerova fondu a dalších investic. A znamená to také být inovativní v řízení a zprávě internetu. Takže myšlenka digitalizace a usnadnění přístupu sama o sobě nestačí. K tomu patří ještě schopnost inovovat, dělat věci jiným způsobem. Takže, pane ministře, já si myslím, že výzkum, řízení internetu, zpráva internetu a tak dále, to jsou věci, které jste zmínil, ale bylo by dobré, aby se ještě více prohloubil, protože to souvisí se všemi ostatními otázky, otázkami, o kterých diskutujeme. Já jsem zpravodaj k interoperabilitě. To je zpráva, která se zabývá také těmito věcmi je tedy třeba vytvořit interakce. Jak lotyšské předsednictví zamýšlí postupovat, pokud jde o digitální agendu? A nemyslím si, že digitální agenda je pouze takový základ, taková surovina, strategická surovina, ale je to také politický základ pro to, abychom zvýšili technologickou úroveň v Evropě. Děkuji, paní Nýbler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch von mir ein Dankeschön. Děkuji, pane předsedo, a děkuji pane, panu eh, ministrům eh, za eh, vysvětlení a také za to, co bude plánováno. Tak o roamingu jsme už diskutovali snad ze všech stran. V Evropském parlamentu jsme si tady už léta malovali představy o Evropě bez roamingu a já tedy věřím vám, že eh, vy jako předsednictví uděláte všechno možné, že vyvinete příslušný tlak a že po těch krocích to posunete zase dál. Takže já za to děkuji a určitě vám vyjadřuji svoji eh, podporu, eh, poněvadž já jsem tady také byla zpravodajkou ke zprávě o roamingu. Nicméně ještě bych chtěla se vrátit k tomu, co řekl pan Kolka Zorinho Eh, digitální agenda to není jenom roaming a síťová neutralita. Možná by se vás zeptala takto. Eh, my jsme průmyslový výbor a náš průmysl v digitálním světě eh, musí mít své místo. My musíme změnit způsob, jak funguje Eh, náš průmysl, protože my máme velice silný průmysl, automobilový, strojírenský, chemický a ty se musí přizpůsobit digitálnímu prostředí. Eh, otázka, eh, máte nějaké konkrétní iniciativy v rukávě už pro toto vaše předsednictví, eh, pokud se týče digitalizace průmyslu, eh, jaké je třeba provést, eh, respektive uskutečnit digitální rámcové podmínky, interoperabilitu a tak dále, aby to průmysl zvládl. A ještě paní ministrně Marabel, to já dobře já, já to jenom řeknu, poněvadž tady možná nebudu celou dobu. Eh, evropská vesmírná politika je eh, velice eh, důležitá a v podstatě to může být taková, takový úspěšný příběh pro celou Evropu. No a ehm, před pár lety jsme se de facto rozhodli investovat do rakety Ariane, tak abychom měli vlastně evropskou raketu. Já si myslím, že právě tady bychom potřebovali posílit konkurenceschopnost. Tak já jsem tedy eh, využila tuto příležitost, abych eh, také eh, paní ministrině oslovila. Možná nám taky můžete říct, co Galileo a vůbec v této oblasti vesmírné, co se má dát dál. Děkuji. Děkuji, paní ministrině Marita Zejlová je sice s námi, ale ještě sedí ve vašich řadách, bude tedy moci odpovědět za pár minut, nikoli okamžitě. Děkuji, Angeliko. Paní Virkunen, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane ministře, Lotyšské předsednictví přichází ve velmi kritickou chvíli a vy zde sehráváte důležitou úlohu v oblasti digitální agendy, proto eh, byste měl zajistit, abychom dosáhli během jara pokroku v této problematice, jelikož to patří k hlavním částem projektu komise pro tento rok. Eh, vztahuje se to k řadě eh, problémů, ať už daňových, vlastnických práv k nemovitostem, ochrana práv duševního vlastnictví a podobně. To vše souvisí s digitální agendou. A vy jste zde na půdě parlamentu také mnohokrát zmínil, že právě oblast telekomunikací je pro parlament důležitá. My čekáme, že rada eh, učiní nějaké rozhodnutí v oblasti roamingu a jsme přesvědčeni, že Lotyšsko se svým pragmatickým přístupem bude schopno dosáhnout pokroku během jara a že tedy budete schopni nalézt řešení této problematice, protože naše očekávání jsou opravdu vysoká od roamingu. A my bychom velmi rádi, aby roamingové ceny poklesly, anebo aby skutečně zmizely úplně. Hovořili jste o různých podmínkách v různých členských státech. Jsou státy, kde občané cestují hodně a jsou již zvyklí používat mobilní služby zahraničí nepoužívá jenom megabajty, ale dokonce potřebují gigabajty dat během měsíce a proto je důležité, aby se operátoři dokázali v tomto novém prostředí pohybovat. A jsem přesvědčen, že nalezete nějaké řešení, třeba ehm, oceňování za větší objemy, či bychom měli zvažovat nějaký evropský průměr za megabyte, gigabyte, abychom měli stejné ceny, jako platíme na domácím trhu. Jsem přesvědčena, že řešení se najde. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Sander. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane ministře, za návrhy a za priority, které jste nám předložil. Já bych se ráda vrátila k dvěma prioritám Evropské komise, konkrétně digitální agenda, kde jsou jasně stanoveny výrazné priority pro nadcházející měsíce a roky. A pak druhé téma, a to jsou malé a střední podniky, které v současné době představují 97%, eh, 98% podniků v Evropě. Kladu si otázku, jak můžeme tyto dvě priority propojit, jak přistupovat k malým a středním podnikům, jak zajistit, aby tyto podniky, které eh, jsou sice malé jich hodně, jak například při prodeji na internetu online eh, můžeme těmto podnikům umožnit, aby využili výhody digitálního prostředí, aby mohli mohli lépe prosperovat. Děkuji mnohokrát, děkuji. To je konec našeho dotazování. A pane ministře, my jsme slyšeli poměrně jasné myšlenky, tedy zastavit roaming v roce 2015, začněte vyjednávat o telekomunikačním balíčku během vašeho předsednictví, je to velmi jednoduché. Děkuji mnohokrát. Zdá se, že je to velmi jednoduché. Eh, jenom musíme začít. Já se pokusím zaměřit na hlavní témata, pokusím se otázky také seskupit, abych mohl odpovědět na všechny. Za prvé, pokud hovoříme o problematice roamingu, tak samozřejmě o tomto tématu se v radě diskutovalo již několikrát. A také v prosinci zazněl zpráva od eh, výboru Berek, kde se eh, zmiňuje, že situace v různých členských státech je odlišná a nelze prostě zrušit roaming nějakým jedním eh, krokem okamžitě nebo v nejbližší budoucnosti. Musíme tedy postupně eh, v tomto směru přistupovat k roamingu, protože infrastruktura se v různých členských státech liší, stejně tak se liší tarify za roaming v různých členských státech. Některé členské státy již eh, neúčtují tarif po, za minutu, eh, mají třeba nějaké paušály měsíční, eh, kde je možné v tomto paušálu využít nejenom hlasové služby, ale také internet. Situace v členských státech se tedy výrazně liší a znamená to také, že operátoři v některých členských státech musí investovat do infrastruktury sítí, aby dosáhli dostatečné úrovně síťové schopnosti, aby dokázali splnit přání spotřebitelů. Myšlenka, kterou dnes připravujeme, eh, když připravujeme tento návrh, tak jde o postupné snížení roamingových poplatků. Postupné snižování až na nulu. Eh, s tím, že bereme v úvahu velkoobchodní tarify, s tím, že budeme také uplatňovat zásady fair use, spravedlivého užití, s tím, že umožníme soutěž mezi členskými státy, ale také mezi jednotlivými operátory. S tímto návrhem eh, jsme připraveni přestoupit přes parlament. A samozřejmě o tom také diskutovat. A je to možnost, abychom dosáhli nebo snažíme se dosáhnout mezi členskými státy společného eh, stanoviska, společného přístupu k takovému návrhu. A dnes, jak jsem již zmiňoval, proběhne diskuse mezi členskými státy a jejich ministry a komisařem Ettingerem právě o tomto principu. Budeme se snažit nalézt kompromis, a budeme se snažit eh, realizovat plány co nejdříve, ale samozřejmě postupný přístup to je jediný přístup, který v současné době můžeme nabídnout. A pokud jde o směrnici z NIS, uvědomujeme si, že to je důležité téma. Trialog začne v březnu a pokusíme se tuto směrnici finalizovat, protože informační bezpečnost je stále důležitější a e, samozřejmě e, jak budeme finalizovat tuto směrnici během vlastního předsednictví. Doufáme, že se nám to podaří. E, uděláme proto maximum. Digitální agenda. To je velice důležitá otázka. Je to také téma, které představuje vysokou prioritu komise a také digitální agenda patří ke čtyřem prioritám lotyšského předsednictví. Znamená to tedy, že budeme vyvíjet velké úsilí pro to, aby byly připraveny a projednány návrhy v oblasti digitální agendy co nejdříve. 28. a 29. května na zasedání Rady pro konkurenceschopnost Eh, budou také projednány otázky digitální agendy, včetně TSM, digitální ochrana, audiovizuální služby, autorská práva, přeshraniční spolupráce, elektronická identifikace, přenositelnost této elektronické identifikace eh, a další. Bude tam tedy projednán celý komplex digitálních služeb. Eh, komise k tomu připraví návrh a společně s předsednictvím toto bude projednáno. Bude to projednáno v květnu na zasedání Rady pro konkurenci konkurenceschopnost. A to je tedy naše eh, budoucnost v tomto smyslu. Byl tady také zmíněn eh, bod týkající se malých a středních podniků. Samozřejmě, malé a střední podniky z toho budou mít velký přínos Eh, protože takové služby, digitální služby, digitální trh bude mnohem přístupnější pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky budou mít nové příležitosti v elektronickém obchodování, poskytování služeb přes internet a podobně. Je to tedy mimořádná příležitost právě pro malé a střední podniky, eh, aby získali maximum právě z tohoto digitálního jednotného trhu. To je eh, součástí toho samozřejmě Eh, ale je to také širší skupina návrhu. A pokud se týká řízení a zprávy internetu, eh, i to patří do digitálního jednotného trhu a my to vnímáme jako důležité téma. A pokud jde o satelity, kolegyně ministrině školství výzkumů vysvětlí víc, ale ještě jednou chci zdůraznit, že se velice těším na plodnou spolupráci s parlamentem, s vaším výborem a jsem přesvědčen, že pokud budeme mít návrhy, které budou moci projít tedy krok za krokem snižovat roamingové poplatky, síťová neutralita a tak dále, prospěje to evropským občanům, ale také operátorům na evropském trhu, protože ti budou mít příležitost investovat do infrastruktury, bude možné infrastrukturu sjednotit mezi členskými státy, tak aby každý v Evropské unii měl přínos ze služeb, které se nabízejí, které zajišťují mobilitu eh, a digitální možnosti. Děkuji mnohokrát za dotazy. Děkuji, pane ministře. Děkuji vám za vaše vystoupení, za vaše odpovědi, poznámky, které jsou pro nás také velice důležité a také věříme v úzkou spolupráci, těšíme se na ní, e, těšíme se tedy na tyto úzké vztahy s předsednictvím a zvláště s vámi. Děkuji také všem kolegům za diskusi. A nyní nás čeká další bod, který je velice podobný. Bude to diskuse s jiným představitelem pozijského předsednictví, abych na tomto místě rád pozval. Děkuji a já bych rád pozval paní Marite Sejlovou, lotyšskou ministrní školství a vědy. Vítám vás, prosím, posaďte se. Vzdělávání a věda. Paní Marita Sejla odpovídá kromě školství a vědy také za výzkum a vesmír. A to je zcela jistě zajímavé pro náš výbor a obdobně jako v poslední hodině bych i vás rád požádal, paní Sejlova, eh, za o to, abyste představila priority předsednictví v oblasti výzkumu a vesmíru, a mimo jiné. A prosím, máte slovo. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, je pro mne velkou ctí, že mohu vystoupit a přednést priority lotyšského předsednictví a velice si vážím, eh, že můžeme navázat na práci předchozího předsednictví, italského předsednictví Já chci poděkovat zvláště výboru ITRE za eh, spolupráci za poslední roky, za podporu výzkumu a podobně, eh, protože to je něco velice důležitého. Já působím jsem ministrině eh, školství a vědy a budu pokračovat v loteštině. Latvijas prezidentūras galvenās prioritātes ir konkurētspējīga Eiropa. Nejdůležitější priority eh, lotyšského předsednictví rady je eh, dosáhnout digitální Eh, Evropu a přitom ji integrovat. Dále rozvojovat eh, průmyslová odvětví a vytvářet nová pracovní místa. Odvětví digitálních technologií se razantně rozrůstá a přináší nové šance pro inteligentní, udržitelný a integrativní růst. Proto i jsou digitální technologie pro naše předsednictví tak důležité. Jsme si plně vědomi, že Evropská unie má eh, závazek spolupracovat na řešení globálních otázek. A Lotyšsko eh, rozpoznalo eh, několik důležitých aspektů inovace a výzkumu. Především je třeba lépe provázat takzvanou unii, inovační unii a e, evropský e, výzkumný prostor ERA. Momentálně se pracuje v komisi a v radě na nových směrnicích a e, byl tedy schválen strategický harmonogram. Já bych chtěla zdůraznit strategický dokument z roku 2014, kde inovace a investice se spojují eh, s investičním programem pro Evropu a to musí být spojeno eh, s reformami. A zároveň je třeba dbát na aspekty, jako je právní jistota a eh, také zaměstnanost. Jsme si jistí v tom, že Evropská unie eh, již eh, podporu pro inovace rozběhla. Ale eh, inovace je třeba zapracovat do nejdůležitější oblasti odvětví. A toto zdůrazněme také v naší průběžné zprávě k Evropské strategii do roku 2020. Zpráva komise a také závěry rady přisuzují výzkumu a inovacím významnou roli při podpoře růstu. V prosinci 2014 rada potvrdila, že je nezbytné plně vyčerpat potenciál v oblasti výzkumu a inovací v rámci inovační unie. Je třeba se zaměřit na kvalitu a vliv výdajů na inovace. Současně s tím můžeme říci, že inovace eh, se eh, nedostatečně využívají eh, ve výzkumu. Proto v rámci strategie do roku 2020 je třeba nastavit pevnou vazbu mezi inovační unii a mezi evropským výzkumným prostorem. Potřebujeme přijít s novými výzkumnými instrumenty na podporu inovací, do které se zapojí všechny zájmové skupiny. Lotyšské předsednictví si stanovilo za cíl také využít synergie mezi evropskými programy a strukturálními fondy. A to znamená zvýšit potenciál inovativnosti v Evropě. V březnu na Radě pro konkurenceschopnost se ministři pro výzkum budou zabývat výzvami a my eh, určitě chceme přispět také eh, k Evropské radě v březnu. Eh, dále budeme mít novou konferenci v Rize, to budou inteligentní strategie a nová partnerství v oblasti vzdělávání, výzkumu a průmyslu. Tolik první priorita. Druhou prioritou je pokračování v rozvoji a podporování Evropského výzkumného prostoru ERA. Potřebujeme samozřejmě, aby tento prostor ERA fungoval, aby byl atraktivní pro nadané výzkumníky a vylákal také investice a přispíval takto k hospodářskému růstu musíme podporovat lepší mobilitu výzkumných pracovníků a vytvářet společný eh, trh znalostí, tak aby eh, se Evropa stala atraktivní destinací eh, pro nadané vědce ze zahraničí. Rámcové podmínky pro dobré fungování ERA už jsou a teď je na členských zemích, aby eh, na tom zapracovali a aby si mezi sebou ujasnili a sjednotili názory na to, co je nezbytné a jak ty nezbytné kroky rozdělit mezi Evropskou unii a členské země. A samozřejmě je třeba dát všemu časový rámec a popularizovat osvědčené praktiky. K tomu by měla sloužit eh, takzvaná cestovní mapa. No a eh, to už bude sám o sobě velký pokrok. V rámci předsednictví budeme muset eh, přehodnotit výsledky ERY. Dále v květnu 2015 eh, bychom chtěli eh, potvrdit eh, harmonogram dalšího rozvoje ERY. 5. a 6. června v Rize bude jednání inovativních regionů v Evropě a 23. června se setká konference ERA v Bruselu. my musíme maximalizovat efekty regionální spolupráce. Italské předsednictví zahájilo spolupráci eh, v oblasti středomě, Středomoří. Eh, lotyšské předsednictví se chce soustředit eh, na totéž v oblasti Eh, pobaltské. K tomu patří také modrý růst v rámci strategie bonusového programu a baltského programu, baltské strategie. Další věc eh, je výzkum inovace a digitalizace. Digitalizace má velký potenciál pro rozvoj průmyslu a eh, také může ovlivnit výzkumný a inovační proces. Eh, závěry rady z října 2013 se zaměřovaly na digitální ekonomiku, inovace a služby eh, s ohledem na vytváření nových pracovních míst. V roce 2014 komise schválila zprávu Cesta k datové společnosti a dále si myslíme, že potenciál digitálního sektoru ještě zdaleka nebyl vyčerpán. Zde ještě mnoho cest, jak pokračovat ve vývoji, ale nic z toho se neobejde bez velkých investic do vyspělých informačních a e, dalších technologií, komunikačních technologií. Chtěla bych v této souvislosti zdůraznit, že eh, data musí eh, být snadno přístupná, snadno použitelná, snadno vyhledatelná. Digitální inovace mohou sehrát důležitou roli eh, v různých odborných politikách a to je třeba mít na paměti, když se hovoří o duchovním, duševním vlastnictví a ochraně dat. Lotyšská, lotyšské předsednictví se domnívá, že i Evropa má potenciál eh, k rozvoji eh, digitálním a inteligentním rozvoji. A to znamená, že digitálním otázkám je třeba věnovat eh, zvláštní pozornost. A teď ještě k těm digitálním aspektům. Tady v, ve vědě eh, eh, je třeba se zaměřit na způsob, jak funguje výzkum. A eh, jde také o otázku otevřeného přístupu k výsledkům dat, k výsledkům výzkumu. Lotyšská éra v předsednictví rady eh, se chce zaměřovat také na excelentnost. A teď ještě pár slov eh, k vesmíru. My tady vidíme velké možnosti a jsme také proto, abychom eh, měli v Evropské unii jakousi vizi, plán, kam dále. Myslím, že to je velice důležité a to eh, by mělo také odrážet eh, také cíle a potřeby naší veřejné politiky. Důležité je, aby eh, probíhala výměna informací mezi Evropskou unii, Evropskou vesmírnou agenturou a národními orgány. Jsem přesvědčena, že program Galileo nabízí mnoho nových eh, šancí a nabídne mnoho nových šancí eh, malým a středním podnikům. Jsme přesvědčeni, že v této oblasti eh, by měla pokračovat diskuse. V Rize bude také expo evropského vesmírného výzkumu a Eh, to je šance, eh, jak eh, by se malé a střední podniky mohly zviditelnit. Závěrem bych vám chtěla poděkovat za dosavadní spolupráci. No a teď jsem připravena na vaše komentáře a otázky. Thank you very much for your děkuji, děkuji za vaši prezentaci. V příštím půlroce pod vaším vedením Především pokud jde o výzkum a vesmír, to bude určitě velmi zajímavé. Jako první řečník za EPP vystoupí paní Niebler. Äh, děkuji, pane předsedo. A e, e, děkuji vám e, za váš výklad, ze kterého mám velmi pozitivní dojem, pokud se týče těžiště vašeho předsednictví rady. Takže chcete popohnat evropskou inovační politiku, chcete se zaměřit na podporu malých a středních podniků a chcete, aby eh, ta eh, výzkumná komunita byla internacionalizovanější. No a samozřejmě také tady to expo, to je, to je obrovská věc. Eh, mám z toho radost já mohu vyjádřit jedině podporu všemu, co jste řekla, když jsme debatovali o horizontu 2020 a dospívali k závěrům, tak mnoho z toho, o čem jste tady hovořila, tam také zaznělo. Mám konkrétní otázku k tématu výzkumné politiky. Mohla byste vyjasnit, zda během vašeho předsednictví eh, eh, se nějakým způsobem eh, jsme se dozvěděli, nakolik internacionalizované jsou vaše vysoké školy a univerzity. U nás v Německu se diskutuje o tom, nakolik by naše školy měly také nabízet kurzy, například MBA v angličtině, čili tedy abychom eh, měli eh, tak internacionální ducha na našich univerzitách, abychom skutečně přitahovali ty nejlepší. Eh, možná, možná, že bychom jim mohli dát nějaké podněty. No a ještě druhé téma. Já už jsem to hm, také trošku načala. Mě by zajímalo, kromě toho EXPA, eh, pokud se týče vesmírného průmyslu, eh, co ještě máte tady v úmyslu? Eh, myslím, že tady brzy bude také konference Evropské komise k tomuto tématu a samozřejmě nás tady zajímá, co bychom mohli v oblasti vesmíru dělat více. Třeba americká konkurence SpaceX, tam se skutečně něco děje, takže jak my můžeme držet krok? Děkuji mnohokrát za SD, pan Zorinho. Muito obrigado, Sr. Ministra, queria cumprimentá Vážený pane ministře, vítám vás a rád bych řekl toto k charakteristikám programu lotyšského předsednictví patří také skutečnost, že je to program velmi dobře strukturovaný. Máte jasné představy, také jste se vyhnuli zmiňování řady teoretických aspektů a soustředíte se na jasné cíle. A pokud jde o samotný proces, tak jste se rozhodli pro otevřenost, zapojení společnosti. A Eh, odkazujete na otevřenou společnost, vědu, inovaci a otevřenou politiku ve vztahu k údajům, tedy politiku, která vychází z přístupu k databázím a podobně. To jsou témata, která projednáváme pouhých pár týdnů po jednáních o bezpečnosti a přístupu k datům. Také zmiňujete problematiku sítí a společných projektů a snažíme se definovat strategii v takových technologických vlnách. Jde také o přidanou hodnotu, když hovoříme o skladování dat, údajů a informací. To je strategická možnost, ovšem předsednictví se střídají, každé předsednictví má svou vlastní strategii a nástroje jsou v podstatě stejné a jsou málo flexibilní. Takže má otázka je následující. Máme nástroj, který je tedy strategie Evropa 2020. A tam se říká, že se musíme zaměřit na ekonomiku zaměřenou na tvorbu přidané hodnoty. Základem musí být tedy údaje nebo informace a mě by zajímalo, jakým způsobem chcete podporovat tento plán strategických investic, tento Junckerův plán, jak ho chcete donutit, aby se zaměřil na ty priority, které jsem zde zmínil. Děkuji a nyní za EKR. Sedo, já bych se připojil také ke kolegům a velmi eh, vás vítám tady na výboru ITRE, který je příslušný právě pro vědu výzkum a, a kosmický výzkum. Eh, tak jak jste předložila, celý ten program je skutečně velmi široký a velmi, velmi náročný určitě bude pro vaše předsednictví a to ještě v době, kdy situace je komplikovaná v mnoha směrech a eh, v oblastech je otázka, jestli někdy bude nějaký klidnější čas eh, v rámci Evropy. Eh, já z toho celého širokého spektra, které jste tady představila, bych se chtěl zeptat na jednu záležitost, a to týkající se Galilea. Určitě Expo je skvělá příležitost seznámit eh, ať už odbornou nebo velkou veřejnost o kosmickém výzkumu v Evropě. Mne by zajímalo, protože Galileo bude vstupovat do v podstatě provozní fáze, eh, bude pomalu uváděno v život a o úspěšnosti toho, tohoto jednoho z nejdůležitějších projektů a zároveň i jednoho z nejdražších projektů ale bude rozhodovat, jak bude přijato, jaké bude komerční využití eh, všech těch úžasných věcí, které Galileo nabízí. A proto můj dotaz směřuje k tomu, jak vy v rámci svého předsednictví a právě v období, kdy bude nabíhat vlastně možné využití, jak, eh, jak dostat do podvědomí lidí, eh, jak dál využívat, a to nejenom v oblasti komerční, té klasické využití eh, přechodu z americké GPS nebo využití a komplementárního využití s americkou GPS, ale i využití pro vědecké, vědecké aplikace, pro vysoké školy, protože pro ně je to veliká, veliká výzva. Proto by mě zajímalo, jak k tomuto už náběhu, vlastně náběhové fázi Galila eh, ve vašem předsednictví eh, se chcete věnovat děkuji a přeji hodně, hodně úspěchu, jak naplnit tento velmi, velmi složitý a široký, široký program. Děkuji. Thank you very much. Eh, děkuji, vážený kolego. A nyní pan Ferreira Goe. Obrigado, senhor presidente. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve chci eh, poděkovat paní ministrině. Děkuji eh, za vaše vystoupení a také srdečné pozdravy za tento výbor. A mám pro vás otázku. Otázku, která je poměrně eh, častá ve vědecké obci. Je to věc, o které jste se úplně tak nezmínila, ale mě by zajímal váš názor názor předsednictví a názor rady. Zajímalo by mě, zda se toto téma vůbec řešilo na radě. Jedná se o škrty v rámcovém programu pro výzkum. Jedná se především o ten škrt 2,7 miliard, který bude proveden v tomto rámcovém programu. To bude mít velký dopad na celou řadu programů, celou řadu projektů, například na program Marie Curie, na Institut eh, pro technologie a inovace. Tam byl taky velký škrt eh, a Evropská rada eh, pro základní výzkum, tam také došlo k velkým škrtům ve výši asi 21 milionů. Vy jste zmínila také důležitost informačních a komunikačních technologií. A v tomto sektoru dojde ke škrtům ve výši 307 milionů euro, takže celkem je to přes 800 milionů eur, 871 v tom rozpočtu na rok 2017 a 2018. Takže Tyto škrty se vysvětlují tím, že potřebujeme tyto peníze na Junckerův plán, protože nemáme jiné čerstvé peníze, tak se prostě škrtá. Škrtá se v existujících programech a, a aby tam došlo k tomu pákovému efektu, aby tam byl ten multiplikační efekt 15, jak se s tím tedy počítá v Junckerově plánu, tak eh, se seškrtávají finanční prostředky především pro základní výzkum, pro výzkum obecně a vůbec pro celý rámcový program pro výzkum a vývoj. Mě by zajímalo, co si o to myslí předsednictví. A dále bych se rád zmínil o orgánech tohoto plánu protože se zdá, že ve správních radách nejsou žádní zástupci vědecké komunity, kteří by mohli ovlivnit přijímání rozhodnutí. V investiční komisi jsou v podstatě lidé, kteří pocházejí z oblasti finančních trhů, které budou tedy přinášet eh, finanční prostředky, ale nejsou tam žádní lidé z vědeckého prostředí, kteří by mohli ovlivňovat přijímání rozhodnutí a to věc se velmi trápí. Takže by nás zajímalo, jaký je váš názor, jaký je názor lotyšského předsednictví na tuto věc a eh, zda už jste o tom diskutovali na radě. Děkuji a nyní za EFDD kolega Tamburano. Vyslechli jsme si vystoupení paní ministrině. Líbí se nám, uvidíme, jak budete tyto zajímavé návrhy prosazovat v těchto šesti měsících. Určitě se vám bude dařit lépe než v předchozích šesti měsících Itálii, ale to není těžké. Děkuji. Uh, thank you, colleague. Děkuji. Paní Kapl. Děkuji, Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině. Eh, to, co jste dneska řekla, eh, na mě udělalo velký dojem, zejména ty tři priority, to znamená lepší propojení inovační unie s evropským eh, výzkumným prostorem. Vy jste také zdůraznila význam strukturálních reform pro růst a zejména význam vývoje a, ten význam vývoje a výzkumu pro rozvoj a růst a e, strategii 2020. Vy jste ve vlastní zemi předvedli, jak by to mohlo fungovat, e, protože e, růst tedy máte velmi vysoký, vyšší než sousedé, rozhodně Eh, větší než evropský průměr a eh, podařilo se vám dosáhnout významného eh, postavení například v aplikacích pro zdravotnictví a dalších aplikacích. Dále máte sedmou nejlepší broadbandovou infrastrukturu na světě, čili já myslím, že vy skutečně můžete být tím osvědčeným příkladem a vy jste řekla, že zejména ten harmonogram do roku 2020, že by měl právě tyto osvědčené postupy a příklady eh, obsahovat. Takže tady eh, možná byste mohli přispět eh, vlastně i s vašimi matematickými ústavy byste na to mohli pracovat. A dále, pokud se týče význam investic pro růst, Eh, my jsme tady už slyšeli, že eh, v programu na 2000 do roku 2020 eh, se krátí prostředky, také známe, jaké jaký program má komise a budete chtít vy předložit návrhy, jak učinit program komise využitelnější z hlediska výzkumu a digitální agendy. Děkuji. Nyní pan Maragal za zelené. Sí, buenos días, gracias. Ano, dobrý den, děkuji paní ministrině. Velmi stručně, zazněla zde celá řada věcí a souhlasím s tou chválou a, a kladným hodnocením té podstaty vašeho vystoupení a vašich záměrů. Doufejme, že tyto vaše záměry a plány se nestanou jen zbožným přáním jako se tomu často stává, protože cesta je opravdu dlouhá a zprávy, které dostáváme dnes ohledně reálné ekonomiky, svědčí o tom, že ty vaše záměry a plány budou těžko realizovatelné. Jen dvě takové velmi stručné poznámky Jedna v tom smyslu, který už tady byl zmíněn. Junckerův plán vzniká s dluhem, s krátkodobým dluhem, z jistých klíčových programů financovaných z rozpočtu Evropské unie. Vzniká za podpory předělení zdrojů z Horizontu 2020 a z vědeckých programů, jak to bylo vysvětleno. Já bych vás eh, prosil, abyste jednala jako věřitel tváří v tvář k tomuto plánu. Je jasné, že tento plán musí eh, být úspěšný, aby se potom tyto zisky mohly vrátit do těch programů, ze kterých původně tento plán čerpal. Protože teď eh, se musí dělat oběti na poli vědy a tak dále, aby bylo možno spustit eh, tuto investiční mašinérii a myslím si, že proto je legitimní, aby tyto oběti byly splaceny, aby byly odměněny, až bude tedy návratnost tohoto investičního plánu. A druhá věc, eh, slyšel jsem, že chcete věnovat pozornost eh, regionům a inovacím. Historie evropské krize je podle mě také historií nerovností mezi regiony a neschopností vyrovnat tyto rozdíly, které už existovaly, ale teď se ještě prohloubily. A myslím si, že Evropská unie a Rada musí věnovat velkou pozornost ve svých politikách a vytvoření mechanismů a opatření, jejich cílem bude omezit tuto nerovnováhu, tyto nerovnosti. Nejde jenom o benchmarking, ehm, jde o to, aby se některé regiony poučily o jiných, ale je třeba také přijmout ten nástroj a konkrétní opatření, která umožní jednotlivým regionům ehm, vytvořit si svůj vlastní plán růstu, plán inovace, plán oživení, plán ehm, vyrovnání těchto nerovností, do kterých se tyto regiony propadly. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Paní ministrině, můžete odpovědět na toto první kolo otázek. Liels paldies par patiešām ļoti vērtīgajiem eh, komentāriem. Děkuji. Eh, es domāju, ka šie, ka šie eh, Děkuji vám za komentáře. Určitě stalo za to si je vyslechnout. A vaše Eh, otázky nám jistě pomohou v budoucí spolupráci. Já bych se tedy nejdříve vyjádřila k otázce paní Niebler. Eh, jak už jsem řekla, během lotyšského předsednictví budeme zacházet eh, s vesmírnou politikou EU jako s prioritou, tak abychom v této oblasti eh, byli konkurenceschopnější. To je tak, že my určitě tady máme šanci eh, být na tom lépe ale pokud se týče té vesmírné politiky, tak to pro mě v současné době znamená e, vypracovat vizi pro budoucí rozvoj tohoto sektoru. A my se budeme snažit e, na propojení a lepší využití zdrojů, které tady v Evropě máme to se bude eh, týkat eh, finančních prostředků, a také dalších zdrojů. Nyní tedy k programu Koperník. Důležité je, aby eh, různé zájmové skupiny, soukromé i veřejné, z tohoto programu měli nějaký užitek. Samozřejmě je třeba eh, zohlednit také bezpečnostní aspekty, o tom není pochyb. Eh, k paní Nibler ještě. Eh, vy jste hovořila o mezinárodním zaměření našich škol a vysokých škol. Eh, skutečně je důležité, aby výzkum a eh, vývoj na úrovni univerzit nebyl osamělý, aby, aby eh, měl vazbu na ekonomiku. K panu Zoriňovi Eh, vy jste hovořil o několika eh, faktorech, eh, což se tedy týká otevřenosti výzkumu a mm, přístupu k různým databankám. Jak už jsem řekla, věda 2.0, tak dnes se potýkáme eh, s obrovským množstvím dat, eh, což je také výzva pro naši vědu. Nicméně je to zároveň velký potenciál a my jako lotyšské předsednictví si ho plně uvědomujeme. Co se týče přístupu k datům, tak eh, tady máme na mysli nejenom eh, evropskou konkurenceschopnost, ale také bezpečnostní aspekty. Vy jste se ptal k horizontu 2020 a sice zda eh, tento program bude brát ohled na to, respektive navazovat na to, co už máme. Lotyšské předsednictví bude nadále pokračovat v práci na vyhodnocení horizontu 2020 tak, abychom dospěli k závěrům, které bude možno dále využívat při implementaci eh, v souladu s našimi prioritami a aby to bylo praktické. K panu Tovšanovskému. Děkuji vám za komentář, že tedy eh, náš program je náročný a velmi rozsáhlý. Eh, ano, je to tak. Eh, my si dobře uvědomujeme, že se nacházíme v obtížné situaci globálně. A co se týče vesmírné vesmírných programů, například Galileo, A pokud se týče eh, využití eh, dat, eh, tak já jsem na to už de facto odpověděla. A naše vize je taková, že se nám jeví jako nezbytné více informovat veřejnost, eh, umožnit veřejnosti snazší přístup k informacím z programu Galileo. A samozřejmě, že spolupráce mezi EU a eh, agenturou ESA, ta se musí řádně nastavit. Paní, eh, pan Ferreiro, paní Kapl a Malaga vy jste vyjádřili obavu o Horizont 2020 a jeho implementaci vzhledem ke krácení rozpočtových prostředků podle Junkrova plánu. No, situace není jednoduchá. Jako ministrně ani v nejmenším nepochybuji o tom, že výzkum a věda mají zásadní roli při zajišťování konkurenceschopnosti. Na druhé straně všem Evropa potřebuje více investic v zájmu růstu a zaměstnanosti. To je zřejmé. nastavit zde vhodnou rovnováhu není nikterak jednoduché. A my jako lotyšské předsednictví doufáme a tedy sadíme všechno na to, aby se to podařilo a sice, aby se nalezlo vhodné řešení. Spolupracujeme s jinými rezortními kolegy a chceme zajistit to, aby vliv horizontu 2020 eh, a jeho výstupy byly popularizovány a eh, aby se jim dostalo společenského uznání. A tady eh, se chci spolehat na vaši podporu. Paldies par uh, labajiem vārdiem uh, Latvijai attiecībā uz z informācijas komunikāciju. K paní Kapela já vám děkuji za eh, všechna eh, krásná slova směrem k Lotyšsku. My opravdu máme záměr implementovat osvědčené postupy a příklady, a nejenom ty naše, ale také eh, z jiných zemí vyhodnocení těchto nejlepších praktik a jejich eh, další rozvíjení a implementace. To je skutečně velmi důležité pro eh, další rozvoj evropského projektu. No a ještě, pan Malger, vy jste použil, použil eh, termín wishful thinking, přánělce myšlenky. Já jsem eh, předevčírem byla na zasedání kulturního výboru a jeden eh, kolega v sále eh, řekl, eh, že si připadá jako v opakovaném snu. Pěkná slova se opakují a opakují, ale pokrok nikde. Já musím říci, že my jsme si priority zvolili velmi opatrně a po důkladném zvážení. Šlo nám o to, abychom na konci předsednictví se mohli odkazovat nejenom na úvodní slova, ale také na praktické výsledky. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní ministrině, za vaše odpovědi a poznámky, kolega van Nistelrooy. Děkuji mnohokrát. Ehm, jenom stručná otázka. Obdivuji způsob, jakým jste zahájili svou práci především přístupu k inovacím ve vlastní zemi. A k investičnímu plánu bych se rád zeptal. Nerozumím tomu, jak eh, budou finanční prostředky, které jsou v současné době připraveny pro inovace. Ehm, já jsem například podporoval Evropský technologický institut. A kladu si otázku, proč je nutné v tom programu tolik škrtat. Máme 2,8 miliard eh, pro sdílení rizika. My jsme vyvinuli v rámci šestavámcového programu eh, právě tyto programy. Pokračujeme v sedmém programu. Proč 2,8 miliard pro e, zařízení sdílení rizika není k dispozici? Proč vezmete ten velký skalpel, začne to ukrajovat? Je to přeci škoda. Nemůžeme mít přeci tento veškerý e, výzkum s tím, že nedostaneme finanční prostředky e, ze systémů na sdílení rizik. Evropský parlament o to vždycky usiloval, vždycky to prosazoval. V diskusích s komisí si musíme uvědomit, že můžete prostě buď to přijmete, jak to stojí leží, a nebo budete na tom dále pracovat Tak klást si otázku, jaký dopad tam bude. Já to vnímám tak, že to nelze příliš zjednodušovat. Já budu doporučovat a navrhovat, abychom se zaměřili na další rozpočtovou položku, protože finanční prostředky tam jsou a mělo by to eh, menší dopad na inovace. Děkuji mnohokrát, paní Kredo. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Eh, mimořádně mě potěšilo, že chcete eh, tak posílit eh, výzkum a včetně regionální spolupráce v této oblasti. Vy jste Eh, soustředila také na Pobaltí, kde ta spolupráce už dlouhodobě eh, funguje úspěšně. V tom by vás chtěla podpořit. A vy jste samozřejmě také řekla, že také v oblasti strukturálních fondů eh, je k dispozici hm, hodně prostředků na výzkum a inovace a vy to chcete propojit s evropským výzkumným prostorem. Můžete to trošku skonkretizovat? Máte konkrétní plány, jak chcete postupovat? poněvadž to je takový požadavek, jak to řekl pan Van Nistelrooy, který parlament jistě rád podpoří. V oblasti vesmírné politiky, kromě toho, co jste řekla, co já podporuji, bych měla ještě jednu otázku a sice je třeba se zaměřit na to, aby ty evropské satelity, eh, které už, které eh, už jsou eh, ve vesmíru, aby se hospodářsky více využívaly. Čili máte nějaké konkrétní myšlenky, jak by se toho dalo využít, aby se jich dalo využít třeba pro průmyslovou politiku? Děkuji mnohokrát, paní ministrině. Další bude pan Ransdorf. Thank you, Chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Moje otázka je prostá. Můžete nám vysvětlit, jakým způsobem zajistíte konkurenceschopnost a vzájemnou propojitelnost programů Galileo a GLONASS a GPS a dalších systémů řeknu vám asi tolik. Vím, že Japonci, Indové a Číňané připravují podobné systémy a vzájemná propojitelnost bude velice důležitá pro budoucnost Galilea. Thank you, kolik. Děkuji vám, pane kolego. Paní Birkunen. Kiitos, puheenjohtaja. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, vážená paní ministrině, máte před sebou velmi důležitý úkol. Víme totiž, že budoucnost Evropy do značné míry závisí na znalostech, výzkumu, inovacích podobně cokoliv můžeme v Evropě dělat v této oblasti. A Horizont 2020 parlament předložil již určité obavy. My potřebujeme investice, pro výzkum a vývoj a to musíme podporovat, ale samozřejmě pokud jde o parlamentní výbor ITRE. Pro nás nejdůležitější otázkou je, jak to ve finančními prostředky pro výzkum a vývoj. Ty by neměly být přesouvány do infrastruktury, například na výstavbu silnic, ačkoliv to je důležité. Musíme trvat na tom, aby výzkum a vývoj i nadále měl v investičním plánu velmi důležitou úlohu zatím zaznamenáváme velmi malou konkurenceschopnost, velmi těžko eh, soutěžíme s konkurencí eh, ve světě. Pokud se podíváme například na šanghajský seznam a další eh, seznamy, které hodnotí, tak vidíme, že tam najdeme 20 nejdůležitějších univerzit, Eh, na světě a 16 z nich se nachází ve Spojených státech amerických. Proto si kladu otázku a kladu ji také vám, jakým způsobem lze posílit výzkum v Evropské unii. Co můžeme udělat na úrovni EU, abychom zlepšili úroveň výzkumu a vývoje a jak zajistit, aby členské státy se ujaly této myšlenky také? ministers. Děkuji za doplňující otázky. K panu Nestorovi a paní Jakonen. Vy jste zmínili otázku Horizontu 2020 a investičních plánů. Já mohu říct ještě jednou, tato otázka má e, více stránek a bez kompromisu to nevyřešíme. E, během lotyšského předsednictví budu ve spolupráci s kolegů e, ve spolupráci s kolegy rezortními ministry dělat vše proto, aby Horizon 2020 využil prostředky, pokud možno zejména v těch odvětvích, kde lze očekávat velký vliv, velký účinek na inovace a výzkum. Čili eh, tady bude zapotřebí eh, důkladné a silné spolupráce eh, mezi sektory a také z těch parlamentu. K panu Ransdorfovi a program Galileo a jeho využití. K tomu mohu říci, že můj toto je oblast pro kolegu ministra dopravy, takže prosím s touto otázkou se obrajte na něho, ale já mu ji předám samozřejmě. A ještě otázka paní Věrkonen o konkurenceschopnosti univerzit a jak ji podpořit. V kontextu lotyšského předsednictví eh, bychom se chtěli pustit zejména do strukturálních reform v jednotlivých zemích, ve všech členských zemích. Je totiž jasné, že konkurenceschopnost vysokých škol úzce souvisí s tím, jak je v té které zemi zorganizován univerzitní sektor a jaké má vazby na ekonomiku. Bylo by velkou ctí eh, zde eh, s vámi hovořit eh, naslouchat vám a odpovídat na vaše otázky. Já si vaše otázky odnáším sebou a přeji vám, ale také nám všem, našemu předsednictví rady, aby se nám podařilo vy, eh, vy, prorazit kruh eh, wishful thinking a abychom skutečně eh, měli hmatatelné výsledky v oblasti konkurenceschopnosti a růstu v Evropě. Děkuji vám. Děkuji. Já to chápu tak, že berete velmi vážně všechny poznámky ze sálu. A teď máme před sebou ještě více než pět měsíců spolupráce. Spoléháme také na naše velmi dobré styky a budeme s vámi spolupracovat a jako zvučí osobností z našeho hlediska budeme se těšit na to, že projednáme velmi důležitá témata z hlediska našeho výboru, to znamená výzkum, inovace a vesmír. Děkuji. Děkuji za vaše diskuse, poznámky, aktivity. A nyní přistoupíme k následujícímu bodu na pořadu jednání před přestávkou na oběd Evropská strategie pro energetickou bezpečnost. Organizovali jsme slyšení 5. listopadu roku 2014 a první výměna názorů na toto téma proběhla 3. prosince 2014. Dnes bych rád pozval zpravodaje, aby představil svůj návrh zprávy. A ten návrh zprávy byl připraven, jak vím, už před Vánoci, takže stínovi zpravodajové a další členové, kteří měli zájem budou moci prezentovat své názory na toto velmi důležité téma. V souvislosti s návrhem našeho zpravodaje. Náš zpravodaj, jak velmi dobře víte, je kolega z Litvy, Algirdas Saudargas. Vážený pane kolego, máte slovo. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Jak jste říkal, tato zpráva byla již sepsána a byla k dispozici na konci minulého roku. Na úvod bych vás rád upozornil na pár obecných poznámek. Jak vidíte ze struktury a názvu kapitol v návrhu zprávy. Tak první kapitola se jmenuje Směrem k Evropské energetické unii. A pak jsme to rozdělili na dvě části. Máme tam interní dimenzi a externí dimenzi. Já myslím, že je důležité mít takovéto rozdělení, protože ta interní dimenze to znamená, ty oblasti, které v Evropské unii můžeme vyřešit sami v rámci našich členských států. A jsou to témata, o kterých už se mnohokrát diskutovala v Evropském parlamentu. A samozřejmě je to pokračování našich politik. A ta externí dimenze, to je v určitém slova smyslu zmiňováno v souvislosti s uplynulými událostmi a krizí na východě Ukrajiny. Už jsme diskutovali o tom, že je to pohyblivý terče, protože budeme hlasovat o naší zprávě ve chvíli, kdy už bude po zimě. Takže pokrýváme krátkodobé výzvy, krátkodobé záležitosti, tím, že jen vlastně revidujeme zátěžové testy, které byly poskytnuty komisí a jejich výsledky a zaměřujeme se na budoucnost, na nástroje, které by měly být k dispozici v zájmu implementace energetické bezpečnostní strategie. My si myslíme, že Energetická unie by měla být v tomto kontextu jasně dána, protože je to jeden z hlavních pilířů budoucí energetické unie. A je to další pohyblivý terč, protože víme, že komise nyní pracuje na tomto tématu A na jaře společně s našimi diskusemi o této zprávě vydá komise také své sdělení. To je tedy hlavní pozadí, pro tu externí dimenzi, protože bezpečnost to není jen diplomacie se sousedními zeměmi. Mělo by to být velmi silně zakotveno v energetických otázkách, které už byly mnohokrát diskutovány a jsou nám známy. To je tedy ta hlavní linie Je tedy velmi důležité, mít velmi jasnou evropskou politiku v této oblasti. A Evropský parlament eh, velmi správně reagoval zprávou z vlastního podnětu a je důležité pracovat společně, abychom měli co největšího společného jmenovatele v Evropském parlamentu pro Evropskou bezpečnostní strategii v oblasti energetiky abychom měli podporu co nejširšího počtu. My už jsme měli schůzku stínových zpravodajů, všichni velmi přispěli a snažili jsme se do návrhu zprávy začlenit co nejvíce z jejich připomínek a probíhaly také konzultace na různé úrovni s komisí. To je tedy náš přístup. Snažíme se takto co nejvíce Eh, vypracovat toho společného jmenovatele, protože to nám poskytne stabilitu a také bezpečnost, jistotu pro soukromé investory do budoucnosti u důležitých energetických projektů. A velmi stručně se zmíním jen o tom, co je v obsahu. Už jsem se zmínil o tom, že pokud jde o energetickou unii, tak energetická bezpečnost je jedním z jejich pilířů. A zmínili jsme také výsledky zátěžových testů, jak je důležitá koordinace mezi členskými státy a jak důležité jsou jejich plány, jak důležité je také věnovat pozornost nejzranitelnějším zemím. Ta interní dimenze je samozřejmě velmi známá. Jedná se o témata, o kterých se diskutovalo už nespočetněkrát v našem výboru. Takže snižování, zmírňování poptávky po energii. To je jednoznačně jeden z klíčových aspektů energetické bezpečnosti. A nejen energetické bezpečnosti, ale také konkurenceschopnosti a udržitelnosti, což jsou další dva důležité pilíře energetické unie. Takže snižování poptávky po energii, to velmi dobře známe. To je téma, o kterém budeme i nadále diskutovat, protože Máme různé přístupy k tomuto tématu, ale obecný společný jmenovatel je tady. Znovu bych rád zdůraznil, že je velmi důležité mít místní zdroje a také technologické kapacity, místní technologické kapacity. To vše by mělo být zahrnuto do všech fází energetického cyklu. To je důležité stejně jako rozvoj energetických technologií, to by měly být původní domácí technologie a Evropa je silná v tomto aspektu. Dovážíme suroviny, ale jsme velmi silní, pokud jde o technologie. Plně integrovaný energetický trh, to je samozřejmě důležitý cíl Evropské energetické unie. Tato témata jsou, jak říkám, dobře známá, ten balíček a tak dále. A konečně ta externí dimenze. Jen pár slov, které bych rád zdůraznil. Možná bych ještě upřesnil důležitost diverzifikace, ale diverzifikace nejen tedy cest, jak se o tom někdy diskutuje, ty cesty musí směřovat do spolehlivých zdrojů. A to je také důležité. A ke spolehlivým dodavatelům. A třetí země, Podniky ze třetích zemí musí respektovat, dodržovat všechny požadavky evropské legislativy. Myslím si, že tyto principy by měly být velmi jasně zakotveny v naší externí dimenzi. Nedávné události ukazují například, že pokud jde o dodávky plynu, měli bychom věnovat větší podornost, pozornost spolupráci s Norskem, a Jižnímu koridoru a Středomořskému koridoru. A poslední téma je hovořit jedním hlasem, jak se někdy říká, ale samozřejmě musíme diskutovat, musíme požádat komisi a členské státy, aby prováděli analýzu, aby tomuto výrazu dali nějakou náplň, protože říct jenom, že budeme mluvit jedním hlasem, to nestačí. My musíme mít skutečný mechanismus a dobrou dohodu. Takže, pane předsedo, ještě jednou bych rád poděkoval za velmi dobrou spolupráci a doufám, že je to vzájemné se stínovými zpravodaji, přispěli opravdu cenně a já jsem se snažil ty věci zohlednit a budeme pokračovat v debatě nad pozměňovacími návrhy a děkuji taky našim spolupracovníkům z výboru a z frakce. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážený pane zpravodaj. A nyní mají slovo stínoví zpravodajové. SD pan Miroslav Poche. Tři minuty. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych eh, zaprvé poděkoval panu eh, kolegu Saudargasovi za eh, předloženou zprávu a za spolupráci, kterou jsme v posledních měsících mohli postoupit. Eh, jeho zprávu považuji za velmi vyváženou, eh, širokou a obsažnou, přesto si myslím, že v některých oblastech by parlament mohl být eh, o něco ambicioznější ve svých cílech a proto zmíním pět oblastí, ve kterých bychom mohli tuto zprávu ještě prohloubit či zpřesnit. Prvním je dlouhodobá strategie nebo dlouhodobé cíle, chcete-li, které v tom materiálu Evropské komise postrádám protože eh, považuji dlouhodobou vizi energetické bezpečnosti Evropské unie za velmi důležitou. Eh, za jasný politický rámec tohoto kroku považuji plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. Jehož cílem je dekarbonizace evropské ekonomiky, což by mělo přispět k jeho udržitelnosti a také ke konkurenceschopnosti eh, Evropské unie, ale samozřejmě také zlepšit energetickou bezpečnost naší. Velmi rád jsem, že ve zprávě zvlášť eh, ní pozornost věnována energetické účinnosti a jejím prostřednictvím řízení poptávky po, po energii. Přesto si myslím, že v této oblasti bychom eh, mohli zdůraznit několik dalších eh, témat. Příkladem může být nejenom snižování spotřeby v budovách, ale i v komerčních a také průmyslových objektech. Tento sektor představuje významnou část poptávky po elektřině a zemním plynu. Eh, strategie prosazující hlubokou renovaci budov nebo zvyšování standardů eh, pro nové budovy může výrazně snížit potřebu dovozu energetických surovin. Považuji proto za velmi důležité zdůraznit eh, přímou vazbu mezi energetickou účinností na jedné straně a energetickou bezpečností na straně druhé. Protože právě úspory energie jsou jedny z nej- nákladově nejefektivnějších cest k naplnění cílů této diskutované strategie. Důležité jsou také obnovitelné zdroje Eh, zprávu pojednává o velkém využití nebo vyšším využití místních či domácích zdrojů energie, což považuji za důležité téma. Eh, jedním z principů eh, strategie pro energetickou bezpečnost však musí být, že nebude v rozporu s prioritami naší energetické a klimatické politiky. <clears throat> Využití našich vlastních energetických zdrojů by proto mělo respektovat princip udržitelnosti a měli bychom proto upřednostnit především nízkouhlíkové zdroje. Z tohoto pohledu jsou nevyhnutelné obnovitelné zdroje Eh, energie. Eh, například eh, se není možné soustředit jenom na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, ale jejich využití také při vytápění budov nebo v dopravě. Velmi vítám, že je zmíněno ve zprávě téma energetické chudoby, ale rád bych, a tímto, tímto směrem budu směřovat pozměňovací návrhy, abychom byli mnohem konkrétnější a abychom vyzvali radu k tomu, aby připravila akční eh, plán pro obsahující opatření pro boj s Eh, energetickou chudobou. Posledním bodem je samozřejmě energetická infrastruktura a potřeba modernizovat ji, protože eh, je to nejenom propojení národních sítí, jež by mělo být cílem eh, pro fungování vnitřního trhu, ale to také zavádění chytrých sítí, takzvaných smart gridů. Takže to je pět bodů, které bych ještě doplnil k této zprávě a ještě jednou děkuji panu zpravodajovi. Thank you very much. Colleague Ashley Fox, ECR. Eh, děkuji. Eh, Ashley Fox, ECR. Děkuji vám, pane předsedo. Já vítám tento návrh zprávy. Děkuji panu Sedergasi eh, za jeho rozumný a pragmatický přístup. Já si myslím, že žádná eh, země EU by neměla být ohrožena, neměla být zranitelná vůči eh, nezajištěným dodávkám energie. Také vítám eh, myšlenku, že energetický mix je v kompetenci členských států. Rozhodnutí použít nebo nepoužít jadernou energii záleží na členských státech. Některé státy jako Francie nebo Spojené království budou ji používat nadále, zatímco jiné, Německo, Rakousko a další jadernou energetiku používat nebudou a je to jejich rozhodnutí a závisí to čistě na e, jejich preferencích. A samozřejmě další problematika je také důležitá z hlediska integrace e, dříve izolovaných trhů a zemí novými infrastrukturami, přenosovými soustavami a dalšími prvky zvýší nejenom bezpečnost dodávek energie, ale také budou působit na snižování cest, e, cen pardon, energie. To je nejlepší cesta, jak řešit energetickou dobu. Já jsem skeptický energetický, vůči energetickým cílům 10 do 2020 a 15 od 2015. Já jsem přesvědčen, že e, takovéto cíle jsou dobré pro většinu Evropy, ale neuvědomují si obrovské geografické rozdíly, které v Evropě existují, například Malta, Kypr, Spojené království a Irsko. Jistě jste si nevšimli, že to, jistě jste si všimli, že to jsou ostrovní státy a proto e, propojení musí jít pod mořem a bude tedy mnohem e, nákladnější, než spojit třeba takové Lucembursko. Vytváření energetické infrastruktury je velký úkol, například plánování, e, projektování, stavba, to vše trvá nějakou dobu. Já bych byl rád, kdyby existoval cíl pro ty státy, které nejsou ostrovní ale zvláštní pozornost a e, specifika těch států, které ostrovní jsou, nesmí být opomíjena. Také zaznamenávám energetickou unii, tady bych apeloval na komisi, aby ji podpořila. Zmiňuji odstavec 50. Konkrétně nevidíme totiž k energetické unii nic hmatatelného. A proto nevím, zda je vůbec na místě volat po dokončení energetické unie. Já jsem pro dokončení eh, jednotného vnitřního trhu s energií, protože energetická unie je však ale mnohem více a já bych velice rád slyšel od komice víc, než na ní budeme apelovat, aby ji dokončila. Kolektivní nákupy, to je něco, co tady bylo zmiňováno mnohokrát. Já bych eh, rád apeloval na obezřetnost. Protože jedna z příčin naší zranitelnosti je v tom, že členské státy někdy vstoupily do dlouhodobých vztahů s Ruskem. A Rusko není ehm, spolehlivým obchodním partnerem. A myslíte, že budeme mít větší jistotu tím, že budeme mít jednu obrovskou smlouvu s Ruskem než šest malých. Možná dostaneme trošku lepší cenu, ale rozhodně to nezabrání eh, panu Putinovi vypnout kohoutky, pokud se mu to bude hodit. A ještě chci zmínit mezivládní dohody, eh, které předpokládají ex ante a ex post analýzu ze strany komise. Připomíná mi to legislativu o mezivládních dohodách z minulého funkčního období, který, eh, které zde byl prosazován za dánského předsednictví. Parlament se snažil zachovat tuto myšlenku, ale ta se neprosadila a mám pochybnosti, že bude fungovat nyní. Děkuji, děkuji vám, pane kolego musíme dodržovat čas. To je pro naši diskusi důležité, ale chtěl bych reagovat na vaše pochybnosti či otázky. Příští týden proběhne mimořádné zasedání výboru ITRE v pondělí a bude tam místo předseda komise, pan Maroševčovič, a vysvětlí nám všem, co energetická unie znamená a jak se na to Evropská komise dívá, jak tom bude v následujících letech přispat, čili příští pondělí mimořádné zasedání ITRE. Děkuji a dalším vystupujícím místo předseda našeho výboru, pan Petersen Alde. Děkuji vám. A na úvod poděkuji panu zpravodaji za mimořádnou spolupráci. Děkuji také za snahu nalézt společný jazyk v těchto důležitých tématech. A zpráva správně zdůrazňuje a uznává zranitelnost, která vychází z přílišné závislosti na jednom zdroji energie, konkrétně zemním plynu. A také vítám paralelní diskuse o úloze moderování poptávky a energetické účinnosti a jakou úlohu to může v této diskusi sehrát. Zároveň by však posílil propojení mezi potřebou snížit dovoz zemního plynu na straně jedné a přínosem efektivnějšího využití energie na straně druhé tím, že se eh, budeme eh, zaměřovat právě na tuto účinnost protože jsme slyšeli, že plynová krize je krizi tepla, nedostatku tepla. Jediným logickým dlouhodobým řešením proto je nalézt trvale udržitelný a bezpečný eh, eh, způsob, jak se udržet v zimě v teple to se týká nejenom zabezpečení dodávek energie, energetické bezpečnosti, ale také řady eh, sociálních a ekonomických problémů, které souvisí s vysokými účty za energii. A zároveň se to týká problematiky růstu a zaměstnanosti v Evropě. Eh, řešit problematiku třeba formou renovací a nejenom čerpat peníze do energetiky. Hm, já jsem proto připravil pozměňovací návrhy, které nabízejí hmatatelné příklady situací, kde je možné dosáhnout jasného zlepšení. Konkrétní připomínky k jednotlivým prvkům zprávy. K sekci Energetická unie zjišťuji, že v tomto kontextu energetická unie jde na drámec omezené vize evropské plynové sítě, ale musíme být také realisté a uvědomit si, že energetická unie si bude žádat mnohem koordinovanější řízení energetického trhu. A k problematice moderování poptávky po energii vítám prioritu, která je přikládána energetické účinnosti, která zvyšují konkurenceschopnost tím, že sníží náklady na palivo a zároveň zajišťují vyšší návratnost investic. Já bych však uvítal větší důraz na zajištění Eh, uplatňování stávající legislativy eh, a cestě ke splnění cílů efektivity, především z hlediska národních cestovních map v oblasti energetické účinnosti. Rostoucí produkce energie, jak už tady zaznělo, jsou tady různé názory na energetický mix, v jednotlivých členských státech či v jednotlivých regionech a co si aktéři zvolí. Nicméně je celé jasné, že nejbezpečnější formy energie jsou trvale udržitelné zdroje. Právě proto nesmíme podceňovat obnovitelné zdroje energie. Těším se na spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji. Já jsem přesvědčen, že se obecně shodneme. Děkuji mnohokrát. Eh, kolega Neoklis Silikotis za GUE. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σοδάρκα για την... Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve děkuji našemu kolegovi za práci, kterou odvedl a za dobrou spolupráci. Pro GUE je určitě dobré posílit energetickou bezpečnost. Energie to je statkem celého lidstva. Každý by měl k ní mít stejný přístup. Je třeba také bojovat proti energetické chudobě. To je nový jev, který postihuje celou řadu států Evropské unie. Je pozitivní, že se zde hovoří o energetické chudobě, ale nepředkládají se skutečné návrhy, které by mohly umožnit eh, tento problém vyřešit nebo alespoň mu čelit. Chceme-li bojovat proti energetické chudobě, je třeba přestat s neoliberálními úspornými politikami a je třeba poskytnout politickou podporu rozvojovým politikám s větší státní kontrolou a s dobrými infrastrukturami. A chybí zde také odkaz nebo zmínka o ostrovních státech. Já nehovořím pouze o Kypru, jsou zde i další regiony, které jsou vzdáleny, odříznuty od velkých energetických sítí. To je problém, který zde není dostatečně zmiňován. Další věc, která zde chybí. Nehovoří se zde o možnosti nebo nutnosti využít ložiska zemního plynu na východě Středomoří v exkluzivních vodách členského státu Kypru. Důležité je přepomenout, eh, že je nutné mít eh, akční plán na vytvoření středomorské sítě, sítě ve Středomoří. A je důležité, aby se Evropská unie eh, podílela na financování plynovodu, který by zajistil energetickou bezpečnost regionu. Je to důležité z hlediska strategického. Evropská unie musí být přítomna ve chvíli, kdy se na východě, ve východě Středomoří děje spousta věcí. Evropská unie musí usilovat o větší spolupráci se zeměmi na východě Středomoří. Já nemluvím jenom o Kypru, ale také o Libanonu, Syrii a tak dále. Je důležité účastnit se, abychom zachovali mír a mírovou spolupráci, co je, což je přínosné pro všechny národy v regionu. A na dále. A jaderná energetika, musím připomenout, že to představuje velké nebezpečí nejen pro člověka, ale pro životní prostředí. Takže nesouhlasíme, co je obsaženo ve zprávě na toto téma. Na závěr, pane předsedo, bych rád řekl, že v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy a doufám, že budeme moci pokračovat v diskuzi, abychom ještě posílili tuto zprávu. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A dalším řečníkem je kolega Benedek Jávor za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval našemu zpravodaji za velmi cenný návrh zprávy. Myslíme si, že návrhy komise měly spoustu nedostatků a mnohé jsou zde napraveny v návrhu zprávy. Jsou zde i některé chybějící body, které by přesto měly být posíleny. V průběhu naší budoucí spolupráce jsme velmi rádi, že první bod je snižování energetické poptávky, protože vidíme, že energetická účinnost je prvním palivem a na to se musíme zaměřovat spíše než budovat další infrastrukturu pro těžbu fosilních paliv a výrobu fosilní energie. Na to se tedy musíme zaměřovat. Měli bychom ale také předložit konkrétnější návrh, pokud jde o stavebnictví, financování energetických investic a také eh, topení a chlazení z obnovitelných zdrojů, což je velmi podceňováno, přitom je to jeden z velmi důležitých eh, bodů, kde je možno ušetřit energii. Chtěli bychom eh, také, aby se zde přísněji hovořilo o existenci nebo tedy o uplatňování existujícího nařízení o energetické účinnosti, protože celá řada států nedodrží cíle, které jsou zde obsaženy a to je jeden z největších problémů v evropských energetických systémech. Možná nejdůležitější nebo největší nedostatek této zprávy je role obnovitelných zdrojů. Ta je tam podceňována a my navrhneme celou jednu kapitolu o energii z obnovitelných zdrojů, proč ji máme používat, kde ji máme používat a jak ji máme financovat. Do toho potřebujeme investice nejen tedy do plynovodů, fosilních zdrojů a tak dále, potřebujeme investovat také do inteligentních sítí a do managementu poptávky po energii. Bez investic do inteligentních sítí, do managementu poptávky po energii, nebudeme schopni vytvořit stabilní evropský energetický systém, včetně většího podílu obnovitelných zdrojů. Pokud jde o místní domácí produkci energie, myslíme si, že to je důležitá část řešení evropských problémů v oblasti energetiky, ale každý projekt v této oblasti by měl být plně v souladu se všemi klimatickými a ekologickými nařízeními a cíly EU. Integrovaný energetický trh je velmi důležitý, ale nestačí pouze technicky propojit energetické systémy v Evropě. Musíme také plně harmonizovat právní prostředí a musíme vytvořit spolupráci v řízení systémů a sítí, protože nestačí pouhé propojení infrastruktur. Předložíme ještě některé další pozměňovací návrhy, ale můj čas už vypršel, takže budeme pokračovat ve skvělé spolupráci se spravodajem. Děkuji a nyní má slovo kolega Dario Tamburano za EFDD. Pane předsedo, i my chceme poděkovat eh, zpravodaji za jeho skvělou práci i za způsob spolupráce, protože vyslechnul opravdu všechny frakce a mnohé z našich eh, vstupů byly začleněny, takže já se zaměříme na to, co podle nás tam chybí nebo by se mělo ještě zlepšit. Myslíme si, že aby se vytvořila strategie energetické bezpečnosti, tak je nutno zapojit eh, občanskou společnost, eh, lidi a obce. Myslíme si, že není možné, abychom měli bezpečnost eh, bez energetické demokracie. A žádná demokracie nemůže být bez bezpečnosti, bez nezávislosti ve volbě energetických dodávek. Jsem tedy rád, že se zpravodaj snažil tuto naši poznámku zohlednit ve své zprávě. Cituje celou řadu existující evropské legislativy, která bohužel zatím ještě není uplatňována v celé řadě členských států. Ale mohli bychom udělat ještě více. Um, odolnost musí být stimulována ze spodu prostřednictvím odpovídajících opatření. Občané a Spotřebitele musí být podporováni, aby vytvořili nové formy spolupráce a produkce energie, musí být informováni o nejlepších místních praktikách, které vedou k úplné či částečné nezávislosti při produkci energie. Třeba také zlepšit boj proti energetické chudobě, například, že bychom měli nějakou minimální e, kvótu e, energie, která by byla zajištěna, zaručena za nízkou cenu. A je třeba také zvyšovat energetickou účinnost v bytových domech a průmyslových objektech, protože tím se snižuje domácí poptávka po energii, především po energii z plynu. Pokud je o plyn, tak je to určitě důležitý zdroj, který nám může pomoci k energetické eh, transformaci v budoucnosti, ale nemůže to být je jediný zájem tohoto našeho návrhu. Měli bychom se zaměřit na více zdrojů s nulovými emisemi, které nepředstavují riziko pro zdraví a neprodukují odpad důležitý energetický mix, ale musíme mít na paměti, že vzduch a voda neuznává hranice, takže emise CO2 a rizika znečištění se budou týkat celého evropského kontinentu, z těch států, které i nadále budou mít Eh, jaderné elektrárny nebo budou je dále stavět. Souhlasím také s diversifikací zdrojů, ale nesouhlasíme s nadkapacitou, když to znamená odstraňování zdrojů a investice z oblasti obnovitelných zdrojů. Pokud hledáme bezpečnost, tak decentralizovaná produkce energie z obnovitelných zdrojů je skutečným řešením. Také si myslíme, že obchodní válka s Ruskem není rozumná a není v zájmu evropských občanů. Nesouhlasíme s tím, že bychom měli ztratit toho nejlevnějšího dodavatele plynu. Samozřejmě je třeba respektovat eh, evropské, evropská pravidla třetího energetického balíčku. A na závěr někdo říká, že pokles eh, energetických cen to je eh, běžný jev, který nám ulehčí řešení energetické bezpečnosti. My si ale myslíme, že tento pokles cen ropy nebude trvalý a musíme jednat rychle. Děkuji. To byli naši stínoví zpravodajové, zpravodaj a cí, stínoví zpravodajové a teď mají slovo ostatní poslanci na dvě minuty, prosím. Každý z vás. Kolega Hockmark jako první. Thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát. Já mám dvě hlavní úvahy. Za prvé, závislost. Já myslím, že je důležité rozlišovat mezi obecnou závislostí z hlediska dodávek energie, což může být samozřejmě nebezpečné, a závislost Eh, někoho, kdo je eh, v nejisté situaci, energetickou závislost, protože hovoříme o tom, že Rusko připravuje určitou strategii eh, využití energetických zdrojů a zároveň tím plánuje hospodářský boj a destabilizaci. A to si myslím, že je důležité zvažovat protože si to žádá různé politické linie z hlediska závislosti na Rusku. A za druhé e, vnitřní trh, protože to je základ pro řadu věcí, které děláme. Já myslím, že je důležité, abychom měli fungující vnitřní trh a k tomu se musíme zbavit těch částí naší ekonomiky, které e, regulují ceny energií protože jinak produkce a distribuce nebudou fungovat, jak by měly, protože je to předpoklad k tomu, abychom zorganizovali přenes energií, investice do energetiky a vytvořili eh, energetickou eh, rozvodnou síť, eh, protože v této přenosové rozvodné síti můžeme využít různých prvků, abychom rozvíjeli různé části Unie. Také souhlasím s panem zpravodajem, tom, že pokud jde o využití jaderné energie, je to v kompetenci jednotlivých států, ale uvědomme si, že v některých státech se tento potenciál zvyšuje a to je pro energetickou bezpečnost pozitivní. V jiných zemích se rozhodli obráceně a to má konsekvence nejenom pro ochranu klimatu, ale také pro bezpečnostní politiku. Diverzifikace, menší závislost na někom, komu bychom neměli věřit. A s těmito slovy bych rád poděkoval panu zpravodaji, protože je to velice kvalitní zpráva a velice se těším na další diskuse a na spolupráci. Děkuji mnohokrát, děkuji pane kolego a kolega Kirk. Děkuji. Egyensúlyozottan került Chtěl bych eh, především poděkovat eh, za zprávu, eh, za výbornou, vyváženou zprávu, také pokud se týče struktury a zejména rozdělení mezi interní a externí dimenzi. Otázka, jak zmenšit závislost, je velice důležitá zejména o ukrajinské krizi. Tím dá se říci, že příliš velká závislost zatěžuje a ohrožuje bezpečnost a my máme stále ještě členské země, které se nedrží pravidel a to Eh, brání například tomu, aby se dal otočit tok plynu potrubí. Co se týče externí dimenze, zde bych chtěl zdůraznit roli eh, zahraničního diplomatického servisu EU. Eh, diplomatický servis se chystá předložit návrhy, jak zlepšit situaci. A ještě bych chtěl zdůraznit jednu věc, a to je energetická účinnost a zateplení budov. Středo- a východoevropské země eh, zde pokulhávají, ačkoliv eh, je tady velký potenciál. Zhruba jedna třetina spotřeby energie připadá na domácnosti. A To znamená, že eh, té, zde je velký potenciál. Eh, tady by se spotřeba dala eh, snížit až o 40 Já tedy děkuji a doufám, že naše pozměňovací návrhy budou příznivě přijaty. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za práci v této klíčové oblasti která je jednou z největších výzev eh, před Evropskou unii, jak se ukázalo v nedávném konfliktu na Ukrajině. Myslím, že parlament eh, musí být trochu ambicioznější v oblasti energetické bezpečnosti. A proto předložím určité pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Myslím si, že musíme se více, usil, více usilovat o nízkouhlíkovou ekonomiku, abychom tím také snížili svou závislost na fosilních palivech. Obnovitelné energie sehrávají důležitou roli a proto zpráva by měla být ambicioznější, pokud jde o jejich váhu při snižování našich emisí, dosahování energetické nezávislosti a také vytváření kvalitních pracovních míst a podnikatelských příležitostí. Měli bychom být také ambicioznější, pokud jde o energetickou účinnost. Parlament chce dosáhnout 40% snížení a ne 27%. Další téma je vzájemné propojení aby se zrušila izolace takových oblastí, jako je Iberský poloostrov anebo pobaltské země. Je třeba, aby se dávala přednost strukturám na vzájemné propojení v rámci Junckerova plánu. Více než 54 milionů Evropanů trpí energetickou chudobou a to je zcela nepřijatelné. Myslím, že musíme žádat, tento výbor musí žádat o nějaký globální akční plán, který by donutil naše země přijmout eh, patřičná opatření k omezení energetické chudoby, která existuje v Evropě. Děkuji. Eh, kolik Baltitis. Děkuji, kolega Baltitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat prisidedu prie visų sveikinimų kolegos Algirdo Saudargo, kuris iš tikrųjų paruošė labai. Já bych se Děkuji, já jsem si velmi eh, cenil této zprávy pana Saudargase. Já jsem eh, si myslel, že je to tedy velmi dobře sepsaný dokument, ale nesmíme zapomínat eh, na minulost v tomto kontextu. Evropská unie věnovala velkou pozornost energetické bezpečnosti v roce 2009. To byla tedy první eh, větší pozornost, eh, která byla věnována této oblasti, když došlo k přerušení dodávek. V té době byly podány návrhy, ale nebyly uvedeny do praxe. Dnes o tom hovoříme znovu a to je velmi dobře. Ale minulý rok eh, jsme už tedy museli mít, nebo měli mít fungující vnitřní trh, ale Není tomu tak a dnes, nebo tedy tento rok, bychom měli zrušit energetické ostrovy. Já nevím, jestli se to podaří. Až dosud, když se vybírali projekty evropského zájmu, tak se tento výběr neprováděl s ohledem na specifika členských států. Naplánoval se pouze jeden terminál pro kapalní, skapalněný plyn pro pobalské země pokud začneme tento terminál stavět, tak začne fungovat až za 15 let. A to rozhodně není slučitelné s našimi cíly v oblasti energetiky. A proto se členské státy pokusily vytvořit nebo vyvinout, rozvinout tento sektor na své vlastní náklady a bez skutečné koordinace, což neposiluje energetickou bezpečnost na evropské úrovni. Pokud jde o energetickou bezpečnost, tak je třeba zdůraznit, že je nutné chránit citlivé oblasti, jako například jaderné elektrárny. To jsou velmi citlivé cíle v případě nějakého teroristického útoku. Já si myslím, že Evropská unie by měla předložit konkrétní návrhy v tomto smyslu. Myslím, že investice do jaderné energetiky by měly být jednou z priorit do budoucna a Evropská komise by měla sehrát velmi důležitou roli v tomto odvětví. Děkuji vám za vaše slova a nyní poprosím pana Adama Gírka, aby se vyjádřil. Prosím. Děkuji. Velmi Vysoce hodnotím návrh zprávy, o které dnes diskutujeme. Souhlasím se zpravodajem v tom, že Evropská energetická unie musí stát především na těch třech pilířích, to znamená energetická bezpečnost, teprve potom konkurenceschopnost a rovnováha, vyváženost. Autor, pan Algardi Saudargas, velmi dobře stanovil hierarchii důležitosti, to znamená nejdříve bezpečnost energie, má pouze tehdy hospodářský a také ekologický význam, ale především strategický. A proto ve druhém bodu mě chybí něco, co by se týkalo využití lokálních zdrojů, také uhlí a dalších zdrojů energie. Protože co z toho, že budeme mít eh, například eh, v době míru nebo v bezpečných časech dodávky a najednou budou tyto dodávky přerušeny. A tehdy nám bude samozřejmě chybět eh, plyn a další zdroje. Energetická bezpečnost, o tom se přesvědčili také Němci, kteří vyloučili jadernou energii ze svého mixu a bohužel museli znovu spustit eh, produkci energie z hnědého uhlí. To je především tedy nezávislost dodávek, energetická bezpečnost, eh, jsou to sítě, které jsou eh, propojeny z místy, kde je možno skladovat energii, je to diferenciace zdrojů dodávek. Další věc, která je důležitá a která tam je v této zprávě, to je energetická účinnost. To je velmi důležitý problém. Jedná se jak o koncovou účinnost, tak i o účinnost v průběhu eh, celého řetězce. A myslím si, že zde chybí jeden velmi důležitý odkaz. Já bych eh, zde měl takový návrh abychom se vrátili ke směrnici o energetické účinnosti, k té předcházející směrnici a abychom ji opravili, abychom tam opravili otázky energetické účinnosti. Děkuji. Děkuji vám za vaše slova, kolega Benston. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve musím poděkovat panu Saudargasovi za vynikající práci. Skutečně eh, se mu podařilo zprávu připravit výborně. A v každém případě opatření pro energetickou účinnost a zároveň ovlivňování eh, poptávky, to je podstatné. Eh, tyto dvě kapitoly považuji za důležité. Také si myslím, že kolega Saudarga se zmiňuje také e, komunální topení, aby e, e, komunální teplárny, aby se snížilo spotřeba energie, což je dobré v otevřených oblastech ve městech, ale co například ve venkovských oblastech, kde by třeba právě e, jiné systémy vytápění mohly ušetřit na použití, e, konkrétně tepelná čerpadla by mohla e, snížit náročnost na energii a může se tím nahradit i ruský plyn. Dosáhneme tedy výrazného pokroku v energetické bezpečnosti a v bezpečnosti obecně. A já si myslím, že potřebujeme jenom 54 tisíce tepelných čerpadel, abychom nahradili současný dovoz ruského plynu. A myslím si, že právě tepelná čerpadla, stejně jako komunální topení, bychom měli doplnit jako ostatní opatření. Děkuji, říká předseda a pan Kofold. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji. A na úvod bych rád podotkl, že jde o zajištění naší nezávislosti ve vztahu k energetice a zvýšení bezpečnosti obecně. E, to je velmi důležitý úkol. Ke zprávě mám několik poznámek. Za prvé, Myslím si, že je důležité zdůraznit energetickou účinnost, což je součástí řešení tohoto problému. Například v bodě 10 se zmiňuje, že jsou důležitá města. Ano, protože ta výrazně spotřebovávají energii, ale musíme se snažit například zaměřit na problematiku smart cities, kde integrujeme energii s městy jiným inteligentnějším způsobem, ale to tady zmíněno není. Komunální vytápění je tady zmíněno, tepelná čerpadla, tak jak to zmiňují kolegové, eh, to je vše velmi důležité. Také vzhledem k tomu, že se to týká bezpečnosti, měli bychom zapojit evropského občana, obyvatele tedy hovořit nejenom o místních úřadech, ale obecně o zapojení lidí eh, v hledání řešení k těmto problémům. A nyní propojenost. Eh, tady se to zmiňuje a je to důležité. Přeshraniční propojení eh, by mělo být zdůražněno, ale také propojenost v rámci jednotlivých zemí. V samotné Evropě je problém v několika zemích se samotnou Eh, propojitelnosti A to je samozřejmě překážkou na cestě k vytvoření jednotného energetického trhu. Měli bychom zjistit tato úzká hrdla a řešit je, ať už v jednotlivých zemích nebo mezi nimi. A na závěr hovoříme-li o energii, tak v geopolitickém kontextu právě energie obnovitelná, solární, eh, větrná a podobně je eh, geopoliticky bezpečná. Na to nesmíme zapomínat. Já si myslím, že to dostatečně nezdůrazňujeme kde zdůrazňujeme právě přínosy tohoto typu energie, eh, kterou můžeme takto produkovat a zcela jistě můžeme produkovat a využít větrnou energii a právě obnovitelné zdroje jsou geopoliticky bezpečné a měli bychom se na ně zaměřovat. Děkujeme, pan Cone. Děkuji, pane předsedo. I já blahopřeji zpravodaji a nebudu opakovat věci, které zde už zazněly. Jedná se opravdu o skvělou zprávu, jen zde mám dva body, jeden je technický a druhý je takové obecnější povahy. Ten technický bod je následující. Byl bych rád, je pravda, že se o tom hovoří, ale bylo by dobré, kdyby tam byl specifický bod o otázce evropské plynové sítě, o vzájemném propojení a o tom, jak inteligentněji využít eh, všechny tyto záležitosti, protože eh, je to tam tak jenom zmiňováno, ale chybí tam specifický bod. Já dodám svůj návrh ve formě věty. A ta druhá poznámka je obecnějšího charakteru, souvisí to s politickou strategií. V bodě 40 se říká, že Rusko není spolehlivým partnerem. Celý dokument o tom hovoří v podstatě, protože ten dokument je reakce na to, že po krizi na Ukrajině a po chování Ruska si nejsme jisti, zda budeme dostávat energetické dodávky, především dodávku plynu. A zdá se mi, že ten bod není dostatečně silný a navíc je eh, umístěn podle mě špatně. Já bych eh, přistoupil na definici takovou diplomatičtější a sice bych zdůraznil příčiny, proč je nutno vytvořit Evropskou energetickou unii, která by zaručila energetickou bezpečnost. Žádal bych komisi, aby prostřednictvím odpovídajících iniciativ zaručila, aby se Rusko stalo udržitelným a spolehlivým partnerem. A neprohlašoval bych tady něco, co nepřináší žádný praktický důsledek a sice tvrzení, že tedy teď Rusko není spolehlivým partnerem. Já si myslím, že bychom to měli formulovat tak, abychom eh, získali pozitivní výsledek a ne tady tvrdit, že ten negativní výsledek je nevyhnutelný. Děkuji, pan Christofou. Christofou, Ligire Πολύ σημαντική υπόθεση Ευρωπαϊκή. Και αγγίζει... Děkuji. Evropská strategie pro energetickou unii je mimořádně důležitá a zejména pokud se týče autonomie a soběstačnosti Evropské unie a také ve světle ukrajinských problémů. Důležité ovšem je, abychom nyní nacházeli řešení a investovali do energetiky. Je důležité vyslat jasný signál, a sice, že existuje, existuje alternativa, existuje řešení, a sice eh, to je ten Eh, východ eh, Středomoří. Tady by mohli spolupracovat například eh, Řecko, Kypr a Izrael. To by mohlo být energeticky strategický, strategická oblast a také de facto přístup k Blízkému východu a arabskému světu. A myslím si, že tady se spojují strategické aspekty a Evropa by měla být tedy přítomna v tomto citlivém regionu. Evropský problém spočívá v tom, že nemáme přímý přístup k vlastním energetickým eh, zdrojům, ale to by se mohlo změnit, pokud bychom ovšem v tomto regionu investovali. No a za druhé také, abychom více zdůraznili obnovitelné zdroje energie. Eh, ty jsou totiž dnes už daleko levnější než eh, v minulosti. A jsou už víceméně schopny konkurovat plynu. Eh, například eh, obnovitelné zdroje, jako je tedy eh, energie ze slunce, je lépe využita na, jihu, zatímco vítr se uplatní na severu. Ale chci říct ještě něco. Bylo by dobré, kdybychom do toho zakomponovali také Junckerův plán. A totiž prostřednictvím tohoto plánu lze také financovat eh, investice do energetiky. Eh, tyto investice by nám mohly pomoci eh, ke snížení nákladů na energetiku. Čili skutečně je třeba více investovat a to je také krok ke snížení energetické chudoby. Eh, tady je třeba eh, nové zaměření, novou orientaci a proto je tedy ten Junckerův plán důležitý. Dziękuję bardzo. Oczywiście chciałbym... Děkuji. Chtěl eh, bych zložit poklonu panu autorovi Sadargasowi ten eh, dokument eh, Evropská strategie energetické bezpečnosti, který jsme měli k dispozici, eh, máme k dispozici, jde o zprávu, která rozhodně poukazuje na slabiny tohoto dokumentu a také zdůrazňuje vhodný směr další spolupráce. Já jsem poněkud kritický k Evropské strategie energetické bezpečnosti. A já děkuji panu zpravodaji, že nás upozornil na několik problémů. Například hovořil o bezpečnosti, eh, která se musí opírat také na eh, energetické zdroje, které máme k dispozici v členských zemích. Hovořil o eh, velkém podílu velkém podílu jednoho dodavatele energie, to jsme ze 30% eh, závislí na Gazpromu. Také tady zaznělo, že zhruba eh, jednu miliardu eh, eur denně vynakládáme na energetické dovozy. Také připomněl přetrvávající konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, z čehož tedy vyplývá nevěryhodnost a nebezpečnost Ruska eh, pro eh, eh, evropské hospodářství. A tady skutečně je nutné, abychom jako členské státy byli navzájem solidární a je dobře, že v tomto dokumentu se o tom hovoří, ale jedna věc tam chybí, tak jak to vidíme my Poláci. A sice řešením problému je nutnost podporovat nové zdroje energie, jako je třeba břišicový plyn, eh, případně upuštění od klimatické politiky, která nebere eh, ohled na eh, naše třeba polské zájmy. My v několika příštích letech bychom měli takto přijít o 6 tisíc pracovních míst. Eh, my, eh, budou to velké náklady a bude se to tady kompenzovat eh, prostředky pro modernizaci energetiky v Polsku, ale nejsou, nejsou u nás v tomto případě respektovány všechny naše potřeby. Děkuji vám nyní pan Tan, Tanok Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu předsedovi za, panu zpravodaji za vyváženou zprávu a rád bych ale ještě e, sdílel s vámi dvě obavy, alespoň dvě obavy. E, to se pravděpodobně nevyřeší v této naší rozpravě, ale budeme muset Evropskou komisi e, v tomto smyslu ovlivňovat, působit na ní. Bezpečnost v energetice znamená jasnou strategii a jasné volby, různé cesty, jak absorbovat šoky na energetickém trhu. Můžete mít založní kapacitu, odpověď na poptávku pomocí chytrých technologií a propojitelnost, kromě eh, také diversifikace. A já v dokumentu Evropské komise nevidím vůbec žádné odůvodnění, který z těchto prvků preferují, zda třeba řízení poptávky, záloží kapacita a podobně. Já si myslím, že bychom tady měli mít mnohem jasnější strategii, pokud chceme diskutovat o energetické bezpečnosti. Já myslím, že bychom v tomto smyslu měli eh, na Evropskou komisi působit. A za druhé, máme ještě celou řadu dotací v energetice v řadě zemí eh, a ty někdy koledují cíly ehm, trvale udržitelného hospodářství a někdy také kolidují s cílem energetické bezpečnosti. Bylo by tedy na místě, abychom o nich diskutovali, sdělili, že toto jsou naše cíle a také vysvětlili, že v některé z dotací nejsou v souladu se společnými cíly, které jsme si stanovili a vůbec problematika dotací by se e, měla také ve zprávě objevit, kdykoliv diskutujeme o energetické bezpečnosti. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji nyní řečník 19 na našem seznamu řečníků. Já to říkám, protože je to první řečnice. Není to téma zajímavé pro dámy, není to to téma také pro ně zajímavé kolegyně Valen. Prosím, máte slovo, nová éra v naší diskusi. Děkuji vám, pane předsedo. Vy jistě víte, že jakožto žena jsem se věnovala nástroji propojení Evropy, proto je právě pro ženy důležité, aby se zapojili také do témat energetiky. Nejprve chci poděkovat panu Soudargasovi za výbornou a vyváženou zprávu, kterou plně podporuji a zvláště vítám jeho postoj eh, k urychlení eh, zavádění PCR a diverzifikaci zdrojů energie. A to je něco, co podle mého názoru eh, posílí hospodářskou soutěž a bude působit na snížení cen. Já bych do poručila doplnit odstavec věnovaný Evropskému fondu pro strategické investice s tím, že by měla být snaha přitahovat soukromé investice eh, pro eh, rozvoj těchto této propojitelnosti PCI důležité je, že Hlavním kritériem je, že v nástroji na propojení Evropy budou tyto PCI znamenat e, přidanou hodnotu budou tedy znamenat například kapacitu využití LNG v zemích v Jižní Evropy a dalších zemích a také e, v zemích e, střední Evropě. A to jsou další kapacity. Mělo by to být také doplněno do diverzifikace. Například eh, eh, takový eh, plynový hub v jižní části Evropy nahradí dovoz zemního plynu a také částečně indexovanou ropu. Vůbec indexace velkoobchodních cen ropy již snižuje ceny například v Británii a na severu Evropy, tam, kde například s některými státy mají menší vyjednávací možnost eh, s využitím třeba eh, finančních nástrojů a vůbec mm, využití kapacit pro eh, země Jižní Evropy. Děkuji mnohokrát, paní Konkula. Tapty time before started, but now we are... Omlouvám se, ale začalo mi to počítat čas ještě, než jsem začal. Já myslím, že je důležité zmínit, eh, že toto je velice neodkladný problém a v současné době je obtížné se v tomto orientovat. Já mám také některé konkrétní podněty, například zvýšit vlastní produkci energie v této kapitole, je potřeba zmínit úlohu bioenergie, protože to je místní zdroj a podstatný zdroj, ale není dostatečně ve zprávě projednán a umožňuje využití biopaliv. Biopaliva vždycky eh, nahrazují ropu a něco, co se dováží. Čili právě z hlediska energetické bezpečnosti jsou právě biopaliva velice vhodnou volbou. Evropa by mohla a měla být zapojena do tohoto technologického rozvoje a podílet se také na globálním přístupu. Také je zcela logické, že bychom se měli zaměřovat na celý životní cyklus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 infrastruktura pro výrobu energie, taky rozvoj a podobně. A já si myslím, že eh, by bylo důležité tam doplnit takzvaný clean tech taky eh, a mm, snažit se zlepšovat kvalitu eh, energie, která se produkuje a to je velice pozitivní i z obchodního hlediska. Důležité je tedy také zaměřovat se na standardy, které musí být vysoké, jako v Evropě tradičně jsou, tedy energetické energetické sítě a smart grid. E, to je něco velice pozitivního, zároveň by v trzích měla být určitá flexibilita a toto by se mělo projevovat také v celém tom procesu, když plánujeme ehm, smart gridy a když připravujeme energetické sítě a propojenou Evropu. Měli bychom se vždycky zaměřovat na to, jak zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Ty mají však jinou stabilitu než tradiční zdroje a e, v neposlední řadě chci zmínit také svoji domovinu. Ve Finsku máme jeden plynovod z Ruska, zatím jsme žádné problémy s ním neměli, ale je to velký problém pro část Finska, pro velkou část, protože ten plyn využíváme pouze na jihu naší země proto jsme velice rádi za další myšlenky investic do energetiky a případné dopravy energie do jiných částí země. Děkuji kolega Zorinio. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve jsem chtěl poděkovat za skvělou práci kolegy Saudargase a chtěl jsem také říci, že možná by bylo důležité Začlen tam také odkaz na to, že investice do energetické bezpečnosti by měly být prioritou v Junckerově investičním plánu. A rád bych také navrhnul pozměňovací návrh, teď ústní, později ho předložím písemně. Jak víte, otázka propojení elektrických přenosových soustav je zásadní pro energetickou bezpečnost a víme, že rozhodnutí Rady má čtyři pilíře ale ten pilíř vzájemného propojení není povinný, je pouze orientační. Takže v bodě 32, když vítáme návrh rady, tak bychom tam měli také dodat, že podporujeme Evropskou komisi nebo vyzýváme Evropskou komisi k tomu, aby vytvořila mechanismus, aby se tato opatření konkretizovala, protože to není povinný cíl, takže když zde nebude mechanismus, který umožní na jedné straně vyhodnotit, které země mají problémy a pobídnout ty, které chtějí jít dále, pokud zde není trvalá pomoc a mechanismus, tak tohoto cíle nebude dosaženo a je to velmi důležité. Děkuji. A nyní ředitel na generálním ředitelství pro energetiku, ředitelka paní Veržderver. Yes, thank you very much, Mr. Buzek. I would like to react from the on uh, a few points. First of all, eh, Děkuji, pane Buzku. Eh, chtěla bych eh, tady něco poznamenat za komisi. Děkuji především panu zpravodaji za vynikající zprávy, zprávu. Je naprosto nezbytné, abychom se energetickou bezpečností takto zabývali. My samozřejmě máme cíle konkurenceschopnost, udržitelnost, bezpečnost. Eh, my jsme tedy měli eh, krátkodobou strategii, nebo máme pro tuto zimu, což bylo nezbytné, ale také mm, musíme mít jasno eh, o klíčových krocích dlouhodobě. V naší strategii jsou, je tady šest klíčových kroků, šetření energii, vnitřní energii, trh vlastní zdroje, Eh, externí aspekt eh, diversifikace, vystupovat jednotně a tak dále. Čili to skutečně eh, zahrnuje mnoho aspektů, tedy tato otázka energetické bezpečnosti. No a také bychom se měli vyhnout tomu, že si vlastně budeme vědět rady před příští zimou. Já bych před, tedy zdůraznila dva konkrétní body. Spolu s naší květnovou strategií jsme eh, publikovali studii o jasných eh, faktech a číslech eh, pro jednotlivé země a o vzájemné závislosti. Evropská unie vždycky z 53% byla závislá na dovozech energie a to se asi nezmění. Navíc máme ovšem šest členských zemí, které jsou plně závislé na jednom dodavateli plynu, tedy na Rusku. A e, pak máme řadu zemí, které jsou závislé v menší míře. Ale je to tedy otázka e, solidarity a společného energetického trhu. V tomto musíme reagovat. Pokud se týče konkrétně Ruska a Ukrajiny, my máme e, dohodu pro tuto zimu Sledujeme to velice pečlivě a zatím s tím nebyly žádné problémy. Místo předseda Ševčovič byl minulý týden v Moskvě a debatoval se svými protějšky. Budeme pokračovat v dialogu a zajistíme, aby se to zde všechno uskutečňovalo. Myslím si, že eh, politický dialog s Ruskem závisí na plném naplnění Minského protokolu a dodržování pravidel a chceme zajistit, aby se to tak stalo. Pokud se týče energetické unie, pan předseda už řekl, že místo předseda Ševčovič zde bude příští pondělí odpoledne. Já myslím, že ta debata je velice dobře načasována v průběhu debat o energetické unii Energetická unie bude mít pět dimenzí, všechny spolu souvisí, ovšem klíčovým eh, aspektem bude zabezpečení energetických dodávek, čili tak, jako my jednáme dnes. Já si myslím, že je to dobrá příležitost. Eh, ta rámcové sdělení o energetické politice bude obsahovat právě těchto pět bodů a budeme tam také hovořit o klíčových akcích. Zveřejněno to bude 25. února a to znamená, že mm, ještě nás čeká mnoho diskusí. Junckerův plán nám pomůže zafinancovat některé z těchto investic. Eh, infrastruktura, jak už jsme řekli, je velmi klíčová. Máme tady systém těch PCI, eh, našich priorit a samozřejmě je jasné, že jde o financování energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. Eh, bude se to celé zaměřovat na občany, čili já myslím, že se zase pokročí vpřed. Nám ta zpráva velmi eh, vyhovuje, velice nás potěšila. Nadále budeme pokračovat debatování tohoto tématu a také místo předseda Ševkovič, Ševčovič eh, tady eh, předloží další návrhy. Děkuji vám, děkuji vám za to, že jste mezi nás zavítala a děkuji za eh, vaše komentáře. Pan, pane kolego zpravodaj Saugardasi, vám se dostává tolik takového uznání během této debaty. Eh, téměř všichni s vámi ve všem souhlasí. Eh, máte vůbec ještě něco, co byste mohl dodat? Ale jistě, pane předsedo, já jsem velice vděčný eh, všem kolegům za takovéto cenné příspěvky. Všichni tady hovořili hloubkově a k věci. A já se mohu jedině omluvit, že já tady nemohu poděkovat každému zvlášť. E, nicméně všechno jsme si pečlivě e, poznamenali, budeme pracovat s vašimi návrhy a budeme v kontaktu. Takže eh, prosím, eh, kdykoliv eh, budete chtít nějakou další diskusi nebo možná další pozměňovací návrhy přidat. Já tedy nevím, kolik mám teď času ještě, abych mohl něco říci, zejména tedy k stínovým zpravodajům s panem kolegou Pochem bych začal. On hovořil o těch dlouhodobějších perspektivách 2050. No, to je tedy eh, příklad něčeho, co zmínili i další. No, prostě přicházíme li od jedné konkrétní eh, věci k druhé, tak tím se okamžitě otevírají širší kontexty. Čili eh, já myslím, že to je třeba, abychom to projednali spolu a také spolu se zpravodají stínovými, abychom se tedy dohodli na tom, co opravdu chceme zmínit, co si to zaslouží, abychom tam toho nedali příliš mnoho. Do zprávy se dostaly také další body, ale možná se to dá ještě jaksi eh, doladit a eh, editovat jazykově a podobně. Eh, pan Fox hovořil o o tom, jak je eh, důležité, aby se plnilo, co se naplánuje. A mnozí eh, toto zdůraznili také. Eh, tedy jak je důležité uskutečňovat a naplňovat už současné, současné právní základy. Ve zprávě to zmíněno je, ale můžeme to Eh, zdůraznit a možná eh, přidat k tomu ten či onen konkrétní aspekt. O tom se klidně můžeme dále bavit. Samozřejmě eh, v jistém smyslu, jakožto Litva, my se považujeme tak trošku za energetický ostrov, ale pan Fox správně zdůraznil, že existují i geografické ostrovy. Tak samozřejmě, že eh, to je, to je problém, který si zaslouží rovné zacházení, jak tedy severní ostrovy, tak jižní ostrovy. Mě snad diskusi s další kolegou a já nyní čekám na eh, vaše příspěvky s přesnými formulacemi. Eh, také kyperský kolega eh, také zmínil něco z toho, o čem jsem se už také zmínil, včetně tedy východního středomoří a nových zdrojů ropy a plynu. To vše eh, by mělo být eh, prodiskutováno v kolečku, tedy v okruhu stínových zpravodajů, tedy jaké jsou tam, jaká jsou tam specifika a podobně. Já to tam už mám zmíněné obecně, ale můžeme k tomu přidat samozřejmě konkrétnější aspekty. Eh, které snad eh, vyplynou z společné debaty. Také samozřejmě eh, se těším na vstupy od pana Javora. On v podstatě říká, že možná předloží celou kapitolu, takže já jsem zvědavý, co všechno tady můžeme očekávat. A to samozřejmě zase všechno bude předmětem další diskuse. Tak já už eh, to nebudu tady konkrétně zmiňovat dále. Další kolegy. Samozřejmě důležité je to, že eh, ano, eh, populární je hovořit dneska o Rusku, ale opět to už ovšem bylo řečeno, vysloveno, také zapsáno Eh, takže já v tuto chvíli eh, děkuji všem eh, komisi, stínovým zpravodajům. Opravdu si pochvaluji spolupráci, která je výborná, výborné příspěvky. Děkuji všem tady za výbornou odvedenou práci a těším na pokračování debaty. Děkuji, pane kolego. Pozměňovací návrhy, prosím, předkládajte do 20. Eh, do 28. Eh, ledna v poledne. A v, tento, v tomto zasedání budeme pokračovat v 15 hodin za 2,5 a hodiny. Děkuji vám. Here we are.